The first point... Můžeme začít, začít první bod, to je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou námitky, tak návrh eh, lze považovat za eh, odsouhlasený bez změn. Nejsou námitky? Dobře. Bod číslo dva. Sdělení předsedy. Meziparlamentní eh, zasedání za účasti členů národních parlamentů na téma COP21 až, 2050 eh, k směrem k eh, inovativní eh, nízkoemisní Evropě. To se bude konat v pondělí 30. března odpoledne. Pan komisař Vela, pan komisař Kaněte, stejně jako pan Hans Brunix, tak ty také pohovoří na této schůzi a více než 50 eh, eh, poslanců z, eh, z národních parlamentů potvrdilo účast. Samozřejmě svou ostatní také zde, aby se zapojili do tohoto jednání. Máme dnešní tlumočení 22 jazyků. Nemáme estonštinu, ale jako vždycky máte k dispozici materiály elektronicky a naše jednání bude vysíláno na webu. První bod mm, to je e, institucionální vyjednávání, zpráva o vyjednávání a samozřejmě mm, jde o mm, e, trialog a výstupy z trialogu. Nyní jsme začali vyjednávat s radou a s komisí o ILUKu, ILUK a druhé zasedání trialogu proběhlo úterý 24. března s delegací parlamentu, rady a komise a kdy došlo k vyměně názorů a pozic a snížily se názorové rozdíly ale pořád ještě eh, u několik klíčových otázek jsou pořád velké rozdíly, včetně před, eh, především eh, příspěvek mm, biopaliv první generace ke splnění cílů, potom paliva v dopravě a potom obvyklá otázka eh, delegovaných a prováděcích aktů. Parlament navrhuje, abychom pokračovali ve vyjednávání eh, i do třetího trialogu a ze včerejšího koreperu víme, že koreper rozhodl, že eh, tedy půjdeme do třetího trialogu a nyní můžeme začít s hlasováním. První hlasování, to je hlasování o zprávě Faria monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a změny nářízení číslo 525 lomeno 2013. A takže to je, je jenom jedno hlasování, které nás čeká a to elektronicky, tak zahajuji hlasování. It is a roll call vote. Jmenovité hlasování, všichni hlasovali. Ano, můžeme uzavřít hlasování. Adopted. to. We can go to the next item. Přejdeme k dalšímu bodu. Okay, before starting the... Než začneme s hlasováním, tak tady máme pár oznámení a já bych chtěl vás upozornit na některé poznámky z politických frakcí, které zazněly po té, co byl vytvořen závěrečný eh, hlasovací seznam a kompromisy. Pokud je o kompromisní návrhy, tak vás chci informo, informovat, že kompromis 8 podporuje EPP, a SD, socialisté a stejně tak jako kompromis 9, to podporuje EPP, EKR, nepodporuje kompromis 7 a 10 a kromě hlasování ALDE požádalo oddělené hlasování k návrhu 116 eh, eh, eh, a vyjmout to z kompromisu 3 a EPP. EPP bych chtělo hlasovat o 41 a 42 jednotlivě, ne amblok. Pokud nejsou další připomínky, tak já akceptuji tyto žádosti a můžeme přistoupit k samotnému hlasování. Dobře? Yes. Iniciamo col kompromis A začneme s kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 1b. Kdo je pro? 1b. Kdo je pro? 1b. 1B. <laughs> No. <laughs> OK. We vote on amendment. Hlasujeme o návrhu 1b. Kdo je pro? Kdo je proti? zase zdržel? zamítnout. Návrh 6a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. voto aperto, avete votato tutti. Zai hlasování, všichni odhlasovali. Ne, jeden z EPP je tady navíc. Dobře. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je zdržel? Odsouhlasen. Návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuté. Návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuté. Návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekl bych odsouhlasen, ale prověříme. Avete to tu? Všichni hlasovali. Takže pořád jeden z EPP navíc. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní otočíme stránku a 34 kolegyně Gutelant. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 41. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 45 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasena. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasena. Návrh 38 odpadá. Takže teď máme návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní máme kompromis 4. Kdo je pro? Kompromis 4. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Souhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 59 kolegy Fielnera. 59, kdo je pro? Návrh 59. Kde proti? A všichni výborně. Kdo se zdržel? Já myslel, že, jste presi, že to teprve hledáte, dobře. A nyní se dostáváme k 62. Kdo je pro? Návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. A nyní budeme hlasovat o kompromisu 5. Kdo je pro? neproti kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 72. 72, kde je pro? Proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní hlasujeme o kompromisu 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 79b. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 81. K odstavci 5. Kdo je pro? Návrh 81. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 85 kolegyně Pěty Kajnen. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 7. Kdo je pro? jde proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 92 kolegy Bendyho a Prolovace. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 91. Ne, ne, ne, omlouvám se. Os, 84. 84 kolegyně Pětikajnen. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní hlasujeme o kompromis 8, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu Hlasujeme o návrhu 98a. Kolega Dans, Kirto Darling a Branen. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A teď se dostáváme k návrhu 107 kolegy Grote, který je stejný jako 95. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Všichni odhlasovali? Ne? Všichni odhlasovali? Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Já jsem zdržel? Odsouhlasen. Hlasujeme o návrhu 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o návrhu 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Hlasujeme o návrhu 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Hlasujeme nyní o návrhu 110, eh, který, kdo je pro? Pardon, 116, kdo je pro? 116. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis 8a. Kdo je pro? 8a. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis 9. Hlasujeme. Kdo je pro kompromis 9? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. teď uděláme krásný velký krok. 129 nyní. Kolega Dan Skirton Darling a tak dále. Kdo je pro? Návrh 129. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 132 kolegy Fiernela. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 133, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnut. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 135b. Kdo je pro? jde proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Prověříme? Dobře. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat elektronicky. Závěrečné hlasování. Závěrečné hlasování. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. OK, adesso passiamo al voto. Nyní budeme hlasovat o stanovisku, o programu REFIT a začneme hned návrhem 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Abbiamo un PPE di troppo. Z EPP navíc. Děkuji. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 4. Kdo je pro? jde proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Abbiamo un PPE di troppo. Dnes EPP navíc. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Souhlaseno. Difficultà. Takže tady je, je eh, problém pro mě to vidět, protože zelení skončili nějak na druhé straně, takže nyní eh, návrh 5. Kdo je pro? Návrh 5. Kdo je proti? Asi to, ale prověříme. Avete votato tutti? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Odsouhlaseno o jeden hlas. Přijato. Návrh 6 kolegy Somerové. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Avete votato tutti? Všichni odhlasovali. Jeden z EPP navíc. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Nyní návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnout, Já bych řekl to, ale prověříme. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? Návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. o votato tu. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Prověříme. vota tu tu? Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 25. Máme zde ústní pozměňovací návrhy kolegyně Botela. Prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já přečtu ústní pozměňovací návrh. Zdůrazňuje, že takováto definice musí respektovat práva členských států, aplikovat striktnější standardy v případech, kdy Evropská unie pouze poskytuje minimální harmonizaci. Takže to je náš ústní pozměňovací návrh. Ano, dobře. Takže to je přidáno k návrhu 25. To je doplnění, ano? To je navíc. Dobře. Je tady někdo, kdo by byl proti? Dobře. Takže budeme hlasovat nyní o návrhu 25. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel odsouhlaseno. Návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel odsouhlaseno. Návrh 27 je pro, je proti, to se zdržel, odsouhlaseno. Návrh 28, to je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Návrh 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh ne, prověříme dobře. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se. Návrh 30. Návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijat. Návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh. To je Gli emendamenti 46 e 40... 46, 48 odpadají, takže teď 50, kolegyně Gerling. Kdo je pro? Kdo je pro. Ti, Kdo se zdržel přijat? Návrh 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Návrh 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 54 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel Prověříme. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 3. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijat. Návrh 63, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Návrh 66 ve dvou částech. První část, kde pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Prověříme. Jasně odsouhlasená, ale... PPA troppo. Jeden z EPP navíc. Děkuji. Končím hlasování. Jasně přijata. Druhá část. Kdo je pro? Pro druhou část, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Návrh 67. Kdo pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Od přijat. Návrh 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 75. Kdo je pro? jde je proti? Kdo se zdržel? Řekl bych přijat, ale prověříme. Sorry, uh, one moment. Ok, il voto è aperto. A je hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijat. Návrh Teď je 76. Návrh 76, kolegyně Girling. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Návrh 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zvláštní aliance se tady tvoří. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijat. Návrh 79. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Já bych řekl, že zamítnut, ale prověříme. Avete votato to? Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A nyní závěrečné hlasování, a to elektronicky. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti, il voto è... Všichni hlasovali, končím. Návrh byl přijat. Andiamo al punto. A nyní se dostáváme k bodu 7 programu. Andiamo al punto. A dostáváme se tedy k bodu 7 programu, což je Eh, což je mm, stanovisko kolegy Aubaunce o krizi viru Ebola. A začneme s návrhem 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 71, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 72, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis 9? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A teď se dostáváme k návrhu 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Abbiamo un SND di troppo. Máme tady jednoho eh, ze socialistů navíc. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 10. Kdo je pro? je proti, kdo se zdržel přijat. Nyní návrh 92, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 94, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. A nyní návrh 101, ke kterému máme ústní pozměňovací návrh eh, socialistů demokratů. Ano, pane předsedo, ano, je to tak, ústní pozměňovací návrh. Zde požadujeme oddělené hlasování, eh, pokud by šlo o eliminaci termínu biodiverzita. Jde nám o eliminaci eh, termínu biodiverzita na konci pozměňovacího návrhu. Jsou tady nějaké námitky? Pokud ano, Jsou zde námitky od liberálů, takže budeme hlasovat bez ústního návrhu hlasujeme o původním návrhu 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Nyní se dostáváme k návrhu 102. A chcete prověřit, dobře, takže prověříme 101. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Dobře. A nyní návrh 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Kompromis číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Teď se dostáváme k návrhu 111 kolegy Mě Guteland. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 114. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní se dostáváme ke kompromisu 12. Bis. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Nyní návrh 112 s ústním návrhem, o, který předkládají socialisté demokraté. Žádná námitka, takže budeme hlasovat s tímto ústním návrhem o 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 118. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Ten návrh 120, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Ten kompromis 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 124 s závěrečnou částí, která je kompatibilní s kompromisem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Hlasujeme o návrhu 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Nyní hlasujeme o návrhu 126. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní se dostáváme k návrhu 141 kolegy Funtolise. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 143, který je kompatibilní. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Aha, vůbec se to ne, jsem nebyl schopen zjistit, tak prověříme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. zamítnu to Takže já bych rád, kdybyste eh, zvedali ruce řádně, abychom to urychlili. 144, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 145, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 146, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Kompromis 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 153, nový text, který je slučitelný eh, s doplněním, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijat. Návrh 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Zamítnut. Návrh 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 127, 128. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 100. 59, kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 160, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 161, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 162, kdo je pro, kdo je proti, prověříme. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijat. Návrh 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijat. Návrh 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijat. Návrh 165. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijat. Nyní se dostáváme k eh, recitals, k úvodním ustanovením, kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijat. Teď máme návrh 7 s ústním pozměňovacím návrhem socialistů. Je zde zaznamenán. Jsou připomínky? Ne, dobře, takže hlasujeme o návrhu 7 s ústním návrhem. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel přijat. Nyní hlasujeme o kompromisu 2 k úvodnímu stanovení B, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijat. E, teď hlasujeme o návrhu 12, e, druhá část, která je, který je slučitelný se všemi kompromisy. Je to opět recital B, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnout. Prověříme. Avete tu... Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Socialisté asi udělali chybu, do, zamítnu to. Kompromis 3. Kompromis 3. Jde pro? Proti? Dobře. Zdržel se přijat. A nyní se dostáváme k, k C. Návrh 18, druhá část, která je slučitelná. Kdo je pro? Proti? Zdržel, zdržel se přijat. Návrh 23, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat?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 kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Návrh 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Návrh 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Návrh 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Návrh 51. Kdo je pro? Kde proti. Kdo se zdržel zamítnout? Návrh 52. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnout. Kompromis 8. Kdo je pro? Kde proti. Kdo se zdržel přijat? Návrh 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Návrh 61. Kdo je pro? kde proti, To se zdržel zamítnout. návrh 62, kde pro, Kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout? návrh 63, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 65, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijat. Prověříme. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Respinto. Zamítnut. Pan předseda dobře vidí. Má štěstí. Návrh 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? A závěrečné hlasování, a to elektronicky. to votato ty... Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijat. Návrh byl přijat. Abbiamo ty voti? No. no. Allora, il presidente ringrazia... No, pan předseda chce poděkovat všem za součinnost, protože skutečně to hlasování máme za sebou hodně. Allora, faccio i complimenti ai Chci i poblahopřát eh, zpravodajům a teď to přerušíme na dvě minutky, protože možná chce někdo odejít a poté začneme v klidu s další rozpravou, takže dvě minuty přerušení. Cari colleghi, cari... kolegové, milí kolegové, já si myslím, že jsme dali dostatek času těm, kteří chtěli odejít, aby tak mohli učinit a nyní tedy můžeme začít s rozpravou k bodu 8 podle programu. To je bod, který se týká zkušeností které jsme učinili s slyšeními komisařů a samozřejmě zde je třeba z toho vyvodit do budoucna určité poučení pro proces do budoucna. Máme zde stanovisko ke zprávě, kterou připravuje výbor AFKO a stanovisko bylo přiděleno kolegovi Patričelovi. Já dám hned slovo kolegovi Patričelovi a poté otevřu eh, diskuzi k tomuto bodu a to i ve světle eh, zkušeností, které jsme učinili. Tak, prosím. Děkuji, pane předsedo. Slyšení. Trochu ticha, kdyby bylo možné. Milí kolegové, prosím vás o trochu ticha, eh, protože jsme opět začali s diskuzí, takže prosím, Elizabeto. Aby kolega Patričel mohl nám říci, a vysvětlit eh, stanovisko. Takže eh, slyšení eh, s komisaři je vynikající příležitostí pro parlament zjistit, jaké jsou osobnosti, kvalifikace, priority každého z kandidátů. A proces slyšení jak známe, tak to není zakotveno ve smlouvách, ale v podstatě stalo se to zavedenou praxí za posledních 20 let v parlamentu. A tudíž je třeba to teď vylepšit a mm, zde proto výbor AFKO eh, připravil návrh, tak abychom vyhodnotili tento postup a abychom i určili na základě zkušeností e, e, spolu s dalšími výbory, jak e, včetně s výborem Envy tedy se k tomu také vyjadřujeme, abychom zjistili tedy, jak přistupovat k tomuto postupu. A proto zde samozřejmě naše stanovisko, to se omezuje tedy na nelegislativní záležitosti a zde je třeba, abychom se zaměřili na určité kritické aspekty, které poznamenaly slyšení s eh, komisaři, mm, pro které jsme kompetentní ve výboru Envy. Především při slyšení podle přílohy 16 k jednacímu řádu, to je eh, to, co se týká odsouhlasování komise, tak zde je třeba, aby eh, otázky poslanců, aby skutečně byly se skupiny, se skupiny podle témat, aby byly tematické okruhy. Dále třeba zakotvit větší flexibilitu, jak přistupovat k těmto otázkám, což by znamenalo, že politické skupiny by měly lépe určit své priority, a podle toho chtět vysvětlení o těch eh, eh, kandidátů a dále obecně by bylo třeba i eh, v tomto smyslu připravit slyšení, protože těch slyšení je více a více, protože hm, těch, těch kandidátů je více. A zde v posledních slyšeních zde jsme neměli možnost klást přímé otázky a hm, těmto kandidátům, a protože to umožnilo tedy těm některým kandidátům vlastně vyhnout se určitým tématům. Ale je třeba tedy zrevidovat tento postup a bylo by nutné garantovat politickým skupinám maximální question time, který mají mít k dispozici, a to především při společných slyšeních. Další bod, který je třeba zdůraznit, ten se týká postupu vyhodnocování těchto kandidátů. Vlastně zde je e, žádoucí, aby zde došlo ke konsensu mezi koordinátory různých politických skupin a je třeba, e, že v případě, když nebude dohoda, tak by bylo vhodné, aby zde mohla rozhodovat většina Eh, samozřejmě s tím, že je to podle eh, poměru sil každé té frakce a je třeba, aby pokud některé eh, skupiny nebudou souhlasit, tak aby mohly vyjádřit svůj nesouhlas, aby to bylo zaznamenáno. Poslední aspekt se týká závěrečných prohlášení o vyhodnocení slyšení. Zde závěrečná prohlášení musí být zveřejněna do 24 hodin po uzavření slyšení. Samozřejmě, toto jsou některé z připomínek, které jsem mohl vložit do stanoviska a jsem si jist, že díky dnešní diskuzi a díky i návrhům a námětům členů, tak bude možné tedy mm, mm, přijmout návrh, který bude konsensuální a budeme moci takto pomoci výběru AFKO, tak abychom zlepšili tento proces slyšení komisařů což představuje eh, velice významný demokratický nástroj pro členy Evropského parlamentu a pro miliony evropských občanů, které my zde zastupujeme. Děkuji. Děkuji a nyní začneme hned s, se stínovými a jako první má slovo, slovo kolegyně Porcan. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Cijenjene kolegice i kolege, želim zahvaliti gospodinu Patričelu najprije na e, odlično obavljenom poslu. E, saslušanja... Já chci poděkovat kolegovi Patričelovi za vykonanou práci a mm, Samozřejmě slyšení eh, komisařů je velice mm, užitečné pro Unii i pro parlamentu a tedy je třeba, je to důležité i z pohledu demokratické kontroly, tedy potažmo pro občany. A my zde přece zastupujeme naše občany a je to tedy důležité, aby i se zviditelnili tito kandidáti, kteří poté budou plnit velice zodpovědné funkce v Unii a abychom i my měli možnost si vyslechnout, jaké mají priority a jaké předkládají předkládají tito designovaní komisaři programy a abychom i mohli zjistit, zda tam nejsou mm, e, nějaké problémy s jejich znalostmi. A e, v roce 2014 to bylo velice e, důležité. My jsme se snažili i mm, tedy snažili jsme se, aby ta slyšení byla demokratická, je třeba z toho vyvodit určitá ponaučení a stávající komise má e, tedy, a, m, mm, mm, určitou kvótu, tedy žen, a to mm, podle mě není uspokojivé, takže měli bychom Měli bychom tedy apelovat na to, aby členské státy předkládaly více žen komisařek na tyto posty a e, i například e, poslední slyšení e, se Slovinskem, tak tam došlo ke změně kandidáta na poslední chvíli a parlament se ocitl v situaci, na kterou nebyl připraven. Takže zde, kdyby bylo bývalo více kandidátů, které by členské státy navrhovaly, tak bychom mohli jednat jinak. Bylo by to tedy vhodné. A teď pokud jde o druhou Barosovu komisi, tak zde veřejnost eh, eh, začala věnovat eh, větší pozornost i díky těmto slyšením, i díky rozvoji nových technologií. Ale poněvadž je zde problém pořád takové propasti mezi občany a institucemi, tak já si myslím, že na tom bychom měli pracovat. A především pokud jde o organizaci slyšení, tak bychom měli se zamyslet nad tím, jak více zapojit občany do celého tohoto procesu a tudíž, abychom alespoň vždycky třeba těm komisařům kladli otázky i za občany, i když možná a to si nemyslím, že by tedy nějak zkomplikovalo celý ten proces, tak aby tito komisaři se zviditelnili. Pokud jde o ty otázky na komisaře, je to ten systém ping-pongu, by byl užitečný podle mě a potom mít možnost tedy klást další otázky a mít eh, i více řečnické doby, mm, aby tedy zástupci parlamentu měli více řečnické doby. To určitě i, eh, i by zlepšilo kvalitu těchto slyšení. I mm, slyšení, která se týkají různých výborů mm, společně, tak tam je třeba to vylepšit, eh, především pokud jde o řečnickou dobu. A tudíž výbory by měly mít eh, stejnou řečnickou dobu při společných slyšení a náš jednací řád stanoví, že mm, se že je třeba vybírat kandidáty podle jejich kvalifikací, ale já osobně chci zde zdůraznit, že bychom měli i se zamýšlet nad možností Mm, přidat další kritéria, jako tedy profesní a osobní vlastnosti. Takže i ty otázky by se měly týkat věcí, témat mm, mm, takových, abychom mohli i vyhodnotit osobnost toho kandidáta, jeho osobní vlastnosti. A, takže pokud jde o zamítnutí kandidátů, tak také bychom měli nějak kodifikovat, regulovat ty kroky, jak postupovat poté. Děkuji. Nyní má slovo paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla panu zpravodaji za vypracování té, eh, základu to, toho našeho stanoviska. Já mám možná jenom eh, několik málo věcí, které si myslím, že bychom tam měli doplnit nebo bychom si v tuto chvíli měli vydiskutovat. Uh, Eh, pokud mluvíme o tom že bychom to měli ty slyšení konat eh, nebo respektive my bychom se měli domlouvat na tom aby ta témata byla seskupena já s tím plně souhlasím protože zvlášť u některých kandidátů kteří mají širší portfolio bylo vidět že opravdu eh, jednou mluvíme o bílé jednou o černé že, že to prostě nedává žádný smysl. a já si myslím že by tomu mohlo napomoci i to že by ty slyšení neprobíhaly troufnu si říct, až násilně ve třech hodinách času, kdy ten kandidát se stejně dostane do situace, kdy už vlastně vůbec neví, na co odpovídá, protože jediné, co chce, je mít to za sebou a každý z nás si asi dovede představit, jaké sedět třeba i před naším výborem tři hodiny v kuse a odpovídat na otázky, ale zda by se ta slyšení nedala rozdělit. Já si myslím, že by to mohlo být velmi zajímavé i v tom, abychom mohli klást ty doplňující otázky protože ve chvíli, kdy v závěru toho slyšení ten kandidát neodpoví na ty otázky, tak vlastně máme jednu jedinou šanci a to je nějaké písemné prohlášení, které můžeme uh, Eh, podat, kde můžeme chtít do vysvětlující otázky nebo odpovědi na, na ty otázky naše, ale všichni víme, jak to vypadalo s tím, jaké dopisy nám poté kandidáti posílali a všichni víme, že eh, to rozhodně nebyla jejich slova, že to spíše byly, byla příprava sekretariátu, případně zaměstnanců komise, kteří, eh, kteří se s nimi vyrovnávali. Takže spíš by možná stálo za zvážení, jestli to slyšení neudělat třeba ve dvou blocích, v kratším čase, tak abychom měli šanci ještě znovu zareagovat na to, co jsme vlastně slyšeli, protože řada těch kandidátů, a já to chápu, se eh, doví, že bude kandidáty v řádu týdnů nebo možná dnů před tím samotným slyšením a je jistě velmi složité se na to nachystat, zvlášť ve chvíli, kdy eh, ten výběr komise probíhá tak, jak jsme to zažili v tom roce 2014, ale z druhé strany měli bychom jí dát šanci, aby ty své pozice obhájili. Stejně tak zcela souhlasím s tím, aby v rámci těch eh, hodnotících záznamů, to se týká toho bodu 5, eh, bylo daleko víc zdůrazněno, byť chápu, že pokud se Eh, domluví silné frakce, že mají právo si kandidáta schválit, ale aby tam bylo zdůrazněno a bylo zaznamenáno, že eh, i menší frakce měly například výhrady, případně, že s kandidátem nesouhlasili. Myslím si, že je to důležité i proto, abychom eh, věděli a aby jsme si uměli v budoucnu poté také říct, jak to tehdy bylo a nesvalovali jsme na sebe v rámci toho navzájem nějakou vinu toho, že vy jste si ho schválili nebo my, ale aby to opravdu bylo zaznamenáno tak a bylo by to fér, aby jsme i my měli možnost se vyjádřit. Stejně tak si myslím, že ještě pořád nejasná, a to si nejsem jistá, jestli může vyřešit náš výbor, ta změna kandidáta. My jsme to zažili jednou, zažívá se to téměř při každém slyšení. Podle mých starších kolegů je to tady tak trošku folklor ale mezi náma ve chvíli, kdy měníme kandidáta a měníme navíc třeba i portfolio té dané země, eh, tak buď to, to může dělat tak profesionální politik, jakým je třeba pan Ševčovič, který už si působil, nebo to de facto není možné, aby si před nás sedl člověk, který vůbec bude mít představu o tom, jakým způsobem chce své portfolio eh, naplňovat a jakým způsobem ho chce vést. Protože jestliže mu někdo dva dny dopředu oznámí, že přijede před náš výbor na slyšení a do té chvíle vůbec netušil, že je v nějakém užším výběru, tak je to samozřejmě problém. Nevím, jestli je řešení to, že se eh, dá více kandidátů z jednoho státu. Já bych to řešení spíš viděla v tom eh, v jakýchsi časových lhůtách, protože to, co lze říct o všech výběrech komisařů, většina z vás kolegů je to zvolená uh, opakovaně, takže možná mi řeknete, že je to normální, ale pro mě, nebo mě osobně připadalo, že to bylo pod zbytečným časovým tlakem, kdy z jedné strany probíhaly slyšení, z druhé strany jsme již věděli, kde musíme odhlasovat komisi a vlastně nebyla vůbec žádná šance, abychom se opravdu podrobně věnovali tomu, zda daný komisař je adekvátní a zda bude schopen naplňovat svoji funkci tak, jak by měl. Uh, ve věci, o kterých jsem mluvila, se budeme snažit ještě doplnit, případně trošku pozměnit ty, eh, to prohlášení, ale jinak děkuji moc panu kolegovi za přípravu té zprávy a myslím si, že v základu obsahuje vše důležité, eh, co jsme si tady všichni zažili zhruba před tři čtvrtě rokem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat uh, zpravodaji za návrh uh, zprávy ke slyšení. Myslím, že ta témata, uh, která mm, jsou pokryta v té velice krátké zprávě, myslím, že se vám podařilo minimálně zmínit všechna ta témata. Některá z nich pod, vyžadují více práce, protože jsou tak důležitá. Ještě na tom budeme muset pracovat, ale měli bychom mm, mít víc prostu na dialog a vracet se k těm slyšením. My jsme byli, e, nebyli spokojeni s tím, že jsme měli možnost položit jen jednu otázku, zda komisař odpověděl nebo nebylo jedno. Pak jsme se museli jít k dalšímu. My musíme mít možnost skutečně tlačit na tu odpověď, tlačit kandidáta, aby odpověděl. Co se týče toho, toho uh, eh, slovčování, dovedu si představit, že by to mohl být problém. Například komisař mm, pro zdraví, tam je tolik mm, těch témat. V písemném uh, řízení to můžeme udělat, ale v těch slyšení to si nejsem jistý, jak by to fungovalo, zda to je možné. To rozhodnutí, jak to sloučit, už by mohlo způsobit politické střety, ještě než se dostaneme k těm slyšením, takže nejsem přesvědčen, že to je dobrý nápad. Myslím, že bychom mohli vést eh, výměnu názoru, co tím myslíme, protože myslím, že by bylo lepší se zaměřit na určitá témata u tom slučování eh, tam budou otázky, kde témata se nebudou řešit. Pak eh, eh, k bodu čtyři, tam je mm, to téma týkající se prohlášení finančních zájmech, jaká je role výboru jury. Jsou skutečně, mají skutečně možnost to kontrolovat, nebo jenom kontrolují to, zda je to správně vyplněno, protože v tuto chvíli to je, my máme posuzovat jenom, zda je dobrý co do obsahu, ale e, osobní nezávislost, tady jsme měli velkou diskusi o tom, jak to posuzovat. Tady skutečně musíme také um, také do toho angažovat jury, protože to byla politická bitva. Musíme zvážit nějaká vhodná doporučení, abychom příště měli skutečně stejný názor na to, co by mělo dělat jury. Článku 5, myslím, že souhlasím s tím, co um, tam píše zpravodaj, jak tedy uh, Eh, dospět k rozhodnutí, zda jsme pro nebo proti tomu kandidátovi. Eh, z mého hlediska je pravda, že pokud je většina jasně pro, tak by to mělo být v tom dopise a minoritní názor by tam mohl být také řešen v tom dopise, ale během těch slyšení jsme měli velké diskuse o postupech, o procedurách. Zda potřebujeme jednomyslnost eh, hlasování výboru, no, nebo nebyla to taková dost eh, bizarní diskuse. Pokud jedna e, frakce chce hlasovat, musíme hlasovat. Je e, zvláštní jednací řád je lze interpret, e, interpretovat různě a to je díra, kterou bychom měli uzavřít. bodu 6 během eh, do 24 hodin rozhodnutí koordinátorů, zda se bude hlasovat nebo ne, zda je tam menšina nebo jednomyslnost, tak to by se mělo zveřejnit. Mm, já chci také zdůraznit, že musíme dodržet časové lhůty, protože pokud dáte do jednacího řádu časové lhůty, tak ty eh, časové lhůty nejsou splněny, pak je tam, jsou tam zdržení bez, eh, bez důvodu. Když si ty lhuty stanovíme, musíme je také respektovat. Dále k eh, tři hodiny, k těm otázkám ty tři hodiny, zda je to vhodné eh, ze zjevného pro jas, jasně pro ty kandidáty to, to, to tedy pro některé to stačí, ale především u těch s tou novou formou komise jsme měli místo předsedy, které mě, kteří měli široké portfolio, bylo tam hodně výborů, a se toho účastnilo a současně byl prostor na, di, na dialog na poslance, aby e, bylo méně poslanců mohli e, klást otázku a pro některé ty místopředsedy to bylo hodně výboru, takže je obtížné eh, to omezit na tři hodiny. V tom um, jednacím řádu jsou ty tři hodiny poměrně uh, striktní. Tady musí být možnosti rozlišovat mezi místopředsedy, kteří mm, padají pod hodně výboru, tak tam eh, asi tři hodiny není vhodné. Asi bychom tam měli něco přidat. To je jediná věc, kterou bych chtěl říct. Ta témata tam jsou, ale musíme eh, více diskutovat o tom, jak zajistit, abychom za Envy tam dali nějaké vhodná doporučení, jak zlepšit uh, ta slyšení, protože jsme pro ta slyšení a chceme je zlepšovat. Pan Manzuramis? Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit litevsky. Bejonės paskirtųjų komisijos narių vieši klausimai yra būti. Veřejná slyšení kandidátů na komisaře jsou nutné pro parlament, pro občany, bychom mohli posuzovat, zda priority jsou tedy správné, zda je ten kandidát vhodný Myslím, že nám trvalo příliš dlouho, abychom rozhodli o některých kandidátech a e, některé členské státy prezentovaly své kandidáty mm, postě. Myslím, že by bylo užitečné, kdybychom stanovili lhůtu pro návrh kandidátů. Za druhé, myslím, že bychom měli věnovat pozornost eh, návrhu Evropského parlamentu nahradit kandidáta nebo přesunout portfolia. Myslím, že názor od zodpovědného výboru by měl být právně povinný. Za třetí, když chceme se dohodnout, zda je kandidát vhodný nebo ne, tak musíme věnovat větší pozornost principu rovnosti a zohlednit názory všech politických skupin bez ohledu na velikost. A názor každé politické skupiny by měl být zodražen v našem dopisu, to jsem chtěl říct k tomuto. Now, Mr. Balzo. Pan Balzo. Elnök úr, köszönöm a szót. A Děkuji, děkuji za udělení slova. Eh, slyšení designovaných komisařů jsou jistě velice důležitou událostí. Tady byly zmíněny velice důležité aspekty toho celého procesu, ale já bych tady eh, bych rád se vrátil zpět k té základní otázce. Na tomto výboru očekáváme od dezignovaného komisaře, aby měl základní znalosti svého budoucího portfolia. Je důležité, aby mu bylo jasné, jaké legislativní postupy komise v oblasti jeho portfolia právě provádí, jaké e, záležitosti jsou otevřené. Ale my často zapomínáme, jakým způsobem vlastně obdrží designovaný komisař e, portfolio. Není tomu tak, že by členské státy byly vyzvány, aby jmenovali nějakou určitou osobu pro určité konkrétní portfolio. V takovémto případě bychom skutečně od dezignovaného komisaře mohli očekávat, že bude mít hluboké znalosti svého budoucího portfolia. A tak to neprobíhá. A proto kandidáti na komisaře jako nejlepší z nich vypadají ti, kteří jsou schopni velice šikovně komunikovat a během několika málo dnů se rychle připravit a zorientovat v určité oblasti. Já eh, nechci eh, tady říkat, že si myslím, že není potřebné, aby komisaři měli nějaké znalosti o té oblasti, ale zároveň si pouze upozornit na to, že nemůžeme očekávat, že designovaný eh, komisař bude odborníkem na oblast, která mu má být svěřena. Během slyšení a také později, když jsme potom hodnotili slyšení komisařů, tak já jsem tam zjistil jeden velký problém. Například je možné, že komisař v podstatě nechce poskytnout odpověď na otázku, která mu byla položena. Například skutečně došlo k tomu, k tomu že byla položena otázka a Ptali jsme se na to, zda komise chce být ambiciozní a předložit odpovídající um, legislativu, která se týká um, hospodaření s odpadem, zda přijde s něčím ambiciozním. Kolega takovouto otázku položil, neobdržel odpověď. Já jsem pak přišla na řadu, položil jsem tuto otázku rovněž a opět jsem nedostal žádnou konkrétní odpověď. Takže si myslím, že velký problém v souvislosti s těmito slyšení spočívá v tom, že my sice klademe otázky, ale nedostaneme na ně žádnou správnou konkrétní odpověď. Takže z tohoto pohledu si myslím, že by bylo zlepší ten postup zlepšit, ale jinak chci říct, že v návrh zprávy se mi líbí. Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme ještě trochu času, tak já bych řekl pár věcí ke zkušenosti se slyšeními s komisaři. Eh, pokud jde o eh, jakékoliv eh, pokud jde o určité téma, které zde nebylo zmíněno, ale které podle mě je důležité, je třeba i si hm, vyjasnit tedy, o co tam má jít. Třeba pokud jde o strukturu slyšení, objektivně zde my ve výboru. My jsme tady měli celé defile, tolik komisařů, kteří pouze částečně zodpověděli na naše otázky. A prostě ta eh, možnost jenom položit otázku bez jakékoliv možné repliky, no tak to znamenalo, že eh, když eh, třeba na některých slyšení, tak on eh, v podstatě odpověděl, když měl pochybnosti, pouze obecně. Ta odpověď víceméně byla připravena někým jiným pro něj a nešel do detailu a poté vždycky uzavřel ten svůj vstup 20-23 vteřin předtím, než mu vypršel, by vypršel normální čas. Takže ta struktura se musí změnit. A teď pokud jde o téma další, které podle mě je nejisté. Takže těch 24 hodin zde i eh, kolegové Patričelo ve své stanovisku jiní to zmínili. Když vyprší těch 24 hodin, takže kdy? Jak se to počítá? Od konce slyšení? Tedy od okamžiku, kdy komisař, respektive kandidát, odpoví na poslední otázku, a nebo eh, to zveřejnění by mělo být po té, co se E, završí mm, proces, to znamená od rozhodnutí e, konference předsedů. Je třeba definovat, kdy vyprší těch 24 hodin, do kdy tedy je třeba zveřejnit hodnocení. Protože jedna věc je e, dokončit hodnotící proces do 24 hodin, tedy od konce slyšení, a jiná věc je čekat na poté na okamžik, až se sejde a rozhodne konference předsedu, tak potom by začala ta lhuta běžet od okamžiku té konference. Takže to bychom také měli říci v tom našem stanovisku a říci, jak by to mělo podle nás být. A teď nevidím, že by ještě někdo jiný chtěl slovo, tak já bych dal slovo, pokud chce tedy komisi, i pokud komise by se chtěla vyjádřit, nevím, k tomu, co jsme tady řekli. A co figuruje v našem návrhu stanoviska a poté. Tak prosím, dám hned slovo komisi. Oui, bonjour. Catherine Renard, du secret... Dobrý den, Katrin Bonar z generálního sekretariátu. Já velice stručně, jenom bych chtěla říci, že komise pečlivě sleduje eh, Eh, činnost výboru eh, pro ústavní záležitosti i mm, činnost vašeho zpravodaje, respektive navrhovatele. Komise vždycky konstruktivně k tomuto přistupovala a je pro to, aby zde ta organizace byla co nejtransparentnější i mm, by byla nejspravedlivější pro všechny kandidáty, aby byli vyhodnocováni stejným způsobem pak. Takže velice stručně to je to, co bych k tomuto tématu dnes. Samozřejmě budeme sledovat eh, bedlivě vývoj eh, eh, jednání zde. Děkuji. A tedy ještě závěrem dám slovo navrhovateli, zda chce něco doplnit. Ano, takže já myslím, že ještě mm, o tom eh, budeme jednat. Já děkuji za všechny návrhy, jak zlepšit eh, eh, tento návrh a určitě demokraticky budu reflektovat vaše názory. A, takže teď harmonogram. Harmonogram. Takže deadline pro pozměňovací návrhy 30. březen ve 12 hodin budeme hlasovat ve výboru Envy na zasedání mimořádném zasedání ve Štrasburku 27. dubna a hlasování ve výboru AFKO se plánuje na 5. květen. A takže další bod programu to je výměna názoru s komisařem. Asi jsme byli rychlejší v hlasování, než se plánovalo původně, takže já bych přerušil zasedání a budeme pokračovat v 11 hodin se slyšením komisaře. Děkuji. věděl. Dear colleagues, I think that it is time to... Vážení kolegové, měli bychom začít a začneme výměnou názorů s komisařem Andrukaitisem um, v kontextu uh, priorit pracovního programu 2016. Jak víte a vě, jak to vědí všichni, členové tohoto výboru. Máme hodně legislativní práce v oblasti eh, odpovědnosti eh, komisaře, mm, lékařské mm, prostředky, zařízení, veterinární eh, léky, kontrola klonování, nové potraviny. Jsme před, máme před sebou spoustu práce s panem komisařem a tato příležitost bude velmi užitečná, abychom eh, od komisaře, eh, komisaře se zeptali, co eh, od něho očekáváme v příštím pracovním programu v nadcházejících letech. Jak víte, pracovní, v pracovním programu 2015 jsou nějaké problémy, které mm, souvisí s Eh, rokem 2014, který byl volebním rokem. Obvykle začínáme mm, tento typ slyšení prohlášením komisaře a pak bude první kola otázek eh, za frakce, pak bude druhé kolo po prvních kole odpovědí se všemi členy výboru kteří požádali, kteří požádali o slovo. Takže okamžitě dávám slovo panu komisaři na jeho, k jeho eh, úvodnímu prohlášení. Později tedy eh, budeme klást otázky. Pane předsedo, vážení členové výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Jsem rád, že s vámi mohu dnes eh, projednat řadu společných témat v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin. Uplynulo téměř pět měsíců od eh, té doby, co nová komise začala pracovat. V té době jsem ehm, posuzoval politické směřování prezidenta Junkra a předsedy Junkra a uh, Eh, svůj, eh, svoji misi. Tež jsem také um, jednal s, s ostatními komisaři, členy mm, Evropského národního parlamentu, ministři a eh, zástupci nevládních organizací. Výsledkem byl seznam priorit v každém z hlavních um, období, které souvisí s bezpečností. Uh, potravin, eh, které budu sledovat až do roku 2019. Doufám, že budeme schopni dávat pravidelné zprávy o stavu zdraví v Evropě, včetně situace bezpečnosti potravin a přehledu zdraví a mm, bezpečnosti potravin příslušných politik v členských zemích. Mělo by to optimalizovat přidanou hodnotu na evropské úrovni. Nyní vám chci prezentovat přehled těchto priorit, které se nyní finalizují. Chci říci, že interně máme dva bloky priorit pro mm, potraviny a zdravotní otázky. Chci projednat priority s eh, místopředsedy, s kolegiem a pak Eh, požádat všechny členy parlamentu, vašeho výboru, nevládní organizace mm, o další podrobnosti. Nejprve si ale připomeňme, proč jsme všichni tady a jaká je naše základní role evropských politiků. Jsme součástí stejné struktury, všichni jsme podřízeni stejným smlouvám. Chci upozornit na článek 168 smlouvy Mm, o fungování Evropské unie, podle které my, parlament, rada, komise a členské státy, máme povinnost, cituji, zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí eh, v definici a implementaci všech politik a aktivit Unie. To je naše společná odpovědnost. Samozřejmě máme různé názory, perspektivy. Eh, Ty mé jsou formulovány priorit, prioritami a misí předsedy Junkra a schválený tímto parlamentem. A ty vaše odráží program, eh, podle kterého jste byli zvoleni s tím nejhorší, nejvyšším mandátem, totiž od voličů. Hlavním faktorem ale je, že všichni sloužíme evropským občanům. Všichni chceme zajistit, aby za pět let e, lidé skutečně byli svědky změny k lepšímu ve svém, ve svém životě. Konkrétně Podívejme se, konkrétně bych si přál, abychom uzavřeli mezeru mezi a uvnitř jednotlivých členských zemí, například od délka života. Tam je rozdíl 8,4 let mezi členskými státy, kde jsou nejvyšší a nejnižší úroveň. Je to potřeba, aby v, příštích, v příštích volbách nejenom mm, demonstrovali pozitivní zlepšení, ale Eh, to, že se nemusím, abychom se nemuseli obávat eh, nástupu extremistů. Mm, moje priority v podstatě odpovídají mm, potřebám i vašich voličů. Začnu zdravotními prioritami. Eh, prevence, ochrana, boji proti známým rizikovým faktorům, snižování chronických nemocí, zdravotní systémy, antimikrobiální rezistence a ochrana občanů proti přeshraničním hrozbám. Když jsem tady začal pracovat před šesti měsíci, tak jsem řekl, že můj mm, přístup bude založen na třech P. Och, protection, promotion, prevention. Ochrana, propagace, prevence. Uh, Eh, um, úmrtnost eh, vždy bude příliš vysoká, ale mým cílem je bojovat proti rizikovým faktorům a mm, podporovat kolegy v komisi, aby plně integrovali zdravotní aspekt ve všech politických oblastech. Všichni známe rizikové faktory. Tabák, alkohol, fyzickou nečinnost, nezdravé stravování, obezita a stres. Naší výzvou je snižovat tyto rizika abychom redukovali výskyt řady chronických nemocí. Proč, to je důvod, proč chci podporovat koherentnější politický přístup k akcím a diskusím, které, kterým došlo v posledních letech eh, na toto téma na evropské úrovni. Začal jsem s řadou setkání se s, s aktéry, například alko, eh, o Forum proti alkoholu a zdraví, platforma pro mm, fyzickou aktivitu a eh, výživu, výměna eh, s cílem lepší výměny názorů na to, co může EU dělat v této oblasti. Budu jednat o alkoholu a výživě s ministry zdravotnictví na neformální radě zdraví. Samozřejmě se těším na rezoluci parlamentu k alkoholu která doufám, že bude přijata v Dubnu. Dále budu podporovat členské státy v um, přístupu k screeningu, diagnoze a uh, léčbě a také očková, poskytovat očkování. Cílem je pomoci členským zemím vytvořit integrovaný přístup k zdraví a snížit předčasnou úmrtnost. Nyní se podívejme na přístup, eh, efektivita a odolnost zdravotních systémů. I Už jsem eh, to zmínil jako jeden z hlavních zásad. Předseda Juncker mě požádal, abych se zaměřil na hodnocení eh, výsledků zdravotních systémů. Díky tomu budeme mít lepší mm, chápání, lepší znalosti o tom, jak zdravotnictví funguje budeme mít konkrétní specifickou a eh, pro jednotlivé státy i přes hraniční znalosti, které podpoří evropský semestr. Nová expertní skupina začne fungovat v listopadu. Poskytne členským zemím fórum vyměňovat si skutečnosti a tvořit metodologický rámec. Kromě toho dále chceme vědět, kde můžeme dosáhnout zlepšení v propagaci, prevenci a zlepšování, posilování systému zdravotní péče e, a jaké evropská národní nástroje můžeme používat e, k pozitivním změnám. Také chci zmínit směrnici o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči, což vede k lepšímu přístupu občanů k kvalitnímu zdravotnictví v celé Unii. Zjednodušeně řečeno, tato směrnice nejenom Eh, váří právo občanům eh, jít do Evrop, jiné evropské země a nechat se tam léčit a mít, nechat, a mít to uhrazeno, ale také podporuje nové způsoby spolupráce na evropské úrovni. Na základě této směrnice chci rozšířit spolupráci mezi členskými státy v oblasti elektronického zdraví a hodnocení zdravotních technologií chci eh, podpořit spolupráci mezi členskými státy a zamyslet se na přístupu k inovativním léku a transparentnosti cen léku. To je téma, které je pro mnoho z vás důležité. Antimikrobiální rezistence. Jako lékař vím, že musíme zachovat eh, antimikrobiální Eh, to je hlavní nástroj na boj proti chorobám. Současně vím, že efektivita této léčby se snižuje, protože se nadužívá a zneužívá. Dvě iniciativy souvisící s AMR již byly projednávány. Návrh eh, na eh, medikované krmivo a veterinární léčiva. Co se týče medikovaného krmiva, tak jsem Eh, rád, že mm, navrhovaná opatření na boj proti tomu, eh, zákaz preventivního používání antimikrobiálních léků přitáhly, přilákali velkou podporu. AMR akční plán končí v roce 2016. Já chci svolat konferenci na vysoké úrovni pro posouzení dalších kroků. Doufám, že mě podpoříte v té našim, našem boji v této oblasti. Um, No, z poslední priority je, mm, eh, se týká hrozeb mm, zdraví. Je samozřejmé, že ochrana před těmito hrozbami je mm, ta láska, kde sdílíme eh, naši pravomoci. Musíme eh, podporovat kapacitu EU, řešit krizové situace, včetně pandemií. Musíme se poučit z epidemie e- e- eboli. E- Právě jsme mm, zahájili první e, veřejné e, zakázky členských zemí pro nákup osobního ochranného vybavení pro nemocnice, aby mohly bezpečně léčit pacienty nakažené ebolou nebo jinými e, závažnými nemocemi. Chci podpořit členské státy, aby tento nástroj používali. Nyní se chci věnovat bezpečnosti potravin. Priority jsou krizový management, revize rozhodovacího procesu pro geneticky modifikované organismy, antimikrobiální rezistence, o tom jsem již mluvil, endokrinní disruptory, klonování, pohoda zvířat, označování potraven. Dovolte, abych se nyní věnoval některým těchto tématů. Krizový management, bezpečnost potravin je vysokou prioritou pro mě. Začnu tedy první misí, kterou jsem dostal od pana předsedy, to je zajištění toho, aby komise vždy byla přepravena podpořit kapacitu EU řešit krizové situace. EU má nejvyšší standardy bezpečnosti potravin na světě. Pro mě je nejdůležitější zachovat si tento status a zvládat možné krize. Moje druhá mise, mise je respektovat Odhodlání komise snižovat byrokracii v procesech a procedurách e, aktérů potravinářského průmyslu. Dalším aspektem je dovoz e, potravinářských produktů, které pravidla nedodržují. Ti, kteří jsem rozhodnut bojovat proti těm, kteří nedodržují naše pravidla a dělají e, podvodné aktivity. Když jsme e, revidovali pravidla na oficiální kontroly, chci řešit otázky nebezpečných a mm, podvodných produktů, především těch, kteří přicházejí se třetích zemí. Tady potřebujeme podporu jiných dalších orgánů, jako celních orgánů, daňových inspekcí, OLAFu a dalších. Nyní dovolte, abych se věnoval GMO. Podařilo se nám dohodnout, jak postupovat dál v kultivaci a pěstování GMO. Chci poděkovat ještě jednou tomuto parlamentu za e, navrhnutá řešení. Další výzva je revize procesu schvalování GMO pro, v potravinách a krmivech. Revize rozhodovacího procesu probíhá, bude finalizována a zveřejněna koncem dubna. EU e, má e, udělat víc, aby splnila očekávání občanů. Já se těším na konstruktivní dialog s parlamentem a řešení, které dá e, odpovědnost demokraticky zvoleným vládám. Nyní se budu věnovat třetí prioritě. Endokrinní disruptory. My jsme před dvěma týdny v plénu vedli diskusi a dovolte, abych zopakoval svoji odhodlání jednat rychle, transparentně eh, a mm, eh, v prioritě, eh, kterou přičítáme zdraví našich občanů. Doufám, že budeme pokračovat zvyšovat povědomí této oblasti. Se, chci, abyste se účastnili diskusí 23. Ehm, dubna a také veřejné konference, která proběhne později. První eh, kolo diskusí začne za několik dnů. Co se týče pohody zvířat, tak současná strategie pohody zvířat skončí v letošním roce. Většina eh, byla implementována a Unie je tak globálním modelem standardů pohody zvířat. Jsem si ale vědom, že jsou, eh, zbývají tedy problémy, které je třeba řešit a že pohoda zvířat je důležitým tématem. To citlivé téma, které eh, vyvolá potřebu zvážit všechny možnosti od obnovy strategie eh, k navrhnutí nového zákona pro lepší využívání subsidiarity. Když se, jak se blížíme k konci této strategie, tak se chci zamyslet nad budoucími možnými kroky. Ale jsem si jist, eh, že pochopíte, že než se dostanu dál, musím eh, tuto citlivé téma otevřít v kolegiu. V poslední řadě k označování potravin. Citlivost spotřebitele k původu potravin eh, se zvyšuje v posledních letech. Tento parlament také vyjádřil preferenci eh, povinnému označování původu zpracovaného masa. Podle našich studií spotřebitelé nejsou však připraveni platit další náklady na tyto informace. Proto nejsem nyní plně přesvědčen, zda mohu navrhnout povinné označování na evropské úrovni. Pane předsedo, než skončím, chci říct si několik slov k některým otevřeným tématům, které nyní, eh, no, nyní jsou v legislativním procesu. Nové potraviny klonování. Již jsme mluvili o tématu klonování koncem února. Co se týče no, no, potravinářských novinek, tak mm, to ve fáze prvního eh, čtení trialogu. Doufám, že parlament a komise najdou kom, eh, parlament a rada najdou kompromis, který, rada bude, eh, který komise bude schopna podpořit. Na závěr chci zmínit um, transatlantické obchodní investiční partnerství mezi EU a USA. Chci zopakovat náš postoj, žádné kompromisy nebudou v oblasti bezpečnosti potravin. Nevyměníme vysokou úroveň bezpečnosti potravin uh, kterou máme v zájmu našich občanů. Já jsem stanovil hlavní linie priory v těchto dvou nezávislých oblastech. Než skončím, chci připomenout, že společným cílem je zlepšovat zdraví a bezpečnost potravin v Evropě. To je velká odpovědnost. E, my všichni musíme e, k tomu přispět. Doufám, že za pět let budeme eh, moci říci, ne že jsme to chtěli udělat, ale že jsme to udělali. A nyní se těším, že vyslechnu názory vážených poslanců. Děkuji. Thank you, Commissioner, for these, uh, uh... Děkuji, pane komisaře, za úvod a děkuji, že jste nastolil veškeré body, které spadají do našeho portfolia a kterými se teď zabýváme. A začnu nejprve s prvním kolem otázek a začneme z eh, EPP Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vaše slova. Rád bych tady krátce načetl dvě věci. Za prvé, Výbor právě jasnou většinou přijal pozměňovací návrh, kde se vyslovujeme proto, aby profily, které se týkají eh, potravin a jejich hodnoty, nám eh, si označování byly revidovány. Jsme toho názoru, že nyní, když máme označování potravin, v nařízení označování, kde každý může vidět, kolik cukru, kolik kalorií potravina obsahuje, že bychom tedy tyto profily e, již nepotřebovali. Paní Gardiny k tomu ještě řekne něco více. Takže já vás prosím, přečtěte si to pečlivě a přijděte s nám, prosím, předložte odpovědající návrh po změnění tohoto nařízení. A další věc. Děkuji vám, že jste hovořil o boji proti rezistencích e, antibiotik, na antibiotika. A my e, tady máme takový dobrý dokument, Rovněž musím říct si pohodové s dostat, že toto podporujeme a bylo by možná ale vhodné to poněkud zpřesnit. To je důležité, protože máme pouze jedno zdraví. Musíme hledět na zdraví lidí a zvířat společně a víme, jaké problémy existují ve veterinární medicíně, ale máme také ty stížnosti zemědělců, které já chápu, kteří říkají, ano, vy provádíte veškeré možné kontroly, musíme držet celé řady podmínek, snížit eh, používání antibiotik v zemědělství a jistá i rezervní antibiotika již nebudeme moci používat v chovu zvířat. A pak se ptají, a co vlastně děláte v humánní medicíně? A tady jako já, já jako lékař musím sebekriticky říci, že i tady musíme učinit ještě mnohé. Musíme kriticky zrevidovat naše používání antibiotik právě v humánní medicíně. A na první pohled bychom mohli říct, že ano, je to úkolem členských států. Ano, jistě, část toho určitě ano, ale pak z toho vyplývají i jisté úkoly i pro nás. Právní základ pro předpisy, které se týkají veterinárních prostředků, to je jednotný trh a zdraví lidské, tedy článek 168. A tento právní základ nám dovoluje dělat i něco v oblasti lidského zdraví. A když vidím, že komise navrhuje prodloužení tržní exkluzivity jakožto podnět pro nová antibiotika ve veterinární medicíně, to je dobré, ale v humánní medicíně potřebujeme to minimálně stejně tak nutně. Potřebujeme nová antibiotika a proto potřebujeme takové návrhy, jakým způsobem přimět průmysl pro to, aby rozvíjel a vyvíjel nová antibiotika. A myslím si, že některé elementy tohoto návrhu, který se týká veterinární medicíny, by byly vhodné pro to, aby byly přeneseny i do lidské medicíny medicíny a já bych byl velice poděšen, kdybychom zůstali v dialogu a kdybychom mohli co možná nejrychleji eh, obdržet eh, v této věci i odpovídající návrh komise. Děkuji. Děkuji. A nyní za socialisty Matias Kort. Děkuji, pane předsedo. Když se podíváme na pracovní program, tak si myslím, že je velice takový jaksi pro, ří, prořídlý. Eh, když se podíváme na to, co můžeme očekávat letos. Ale nevzory tomu tam nás čekají některé velké věci, právě jste jmenoval TTIP. Eh, chtěl bych podotknout, že jsme s delegací navštívili USA minulý týden a všichni jsme se vrátili domů velice jaksi rozstřízliví, neboť naše nadšení z TTIPu, které již bylo tak, eh, jako tak nepříliš veliké, zejména pro ty, které odpovídají za potraviny, tak tady musím říci, že tady vůbec eh, nedošlo nějakému posunu, co se týče toho masa z hormony, klonování, veškerých tělo těch, těchto sporných témat, takže já nevím, na čem se chceme nakonec dohodnout s druhou stranou. Myslím si, že to bude velice obtížné, budou to jistě velice napjaté měsíce, ale ta euforie, ta skutečně eh, je velmi omezená. A proto si myslím, že bychom měli jaksi zpomalit i ve veřejné debatě a měli bychom velmi Eh, jak si klidně vyšťkávat na výsledek vyjednávání, nebo to skutečně bude, bude zabere velké množství času. Pro naše frakci je velice důležitý přístup ke zdraví. Měli jsme rozpravu před dvěma měsíci na plenárním zasedání a myslím si, že v této věci musíme mít poněkud konkrétnější. Já vím, že komise tady nechce zasahovat do národních systémů, ně nemůže, protože to prostě spadá do národní kompetence, ale zdravotní technologie a jeho hodnocení tady myslím a vím, že komise již velmi pokročila v této věci a my bychom také měli nějak přispět, jak tedy zajistit, aby léky a léčiva byly levnější a tímto jsme zajistili a zlepšili přístup k léčivům. Pak zde máme debatu o žloutém CC, o tom preparátu, kde ty skutečně ceny vystřelily směrem nahoru. A to je vlastně takový test toho, co vydrží všechno trh a co vydrží spotřebitele. A tomu bychom se měli věnovat a přistoupit k tomu rozumně a zajistit, aby tyto léky byly a zůstaly zaplatitelné. A krátce ještě Přál bych si taková dvě slova z vaší strany k přeshraničním zdravotním službám. Tam jsme se skutečně odvážili k velkému kroku, ale jak to bude v budoucnu konkrétně realizováno v příhraničních oblastech, které dříve byly na okraji, nyní jsou ve středu dění, takže bychom mohli navzájem od sebe profitovat. A takže bych rád si od vás vyslechl několik slov k tomuto tématu a jedna prozba. Z mé strany eh, měli jsme skandál s Konterganem, tímto lékem, to bylo v 60. letech a pak došlo k dohodě s těmi postiženými. Ale máme tady stále ještě 900 případů v, v Evropské unii, kteří byli poskoženi licenčním produktem. A já vás prosím, abyste v rámci svých možností například i u členských států se snažili zjistit, jakým způsobem bylo možné pomoci těmto 900 lidem, tak abychom zlepšili jejich situaci, protože oni tehdy nevzali ten originální lék, takže oni, oni veškeré právní cesty byly vyčerpány a my tady nechceme vlastně je nutit, aby opět se obraceli do minulosti, ale bylo by vhodné nalézt nějaký způsob, jak jim pomoci, aby byste se tady mohl chopit role moderátora a mm, skutečně zajistit to, abychom pomohli těmto lidem například ve spolupráci s členskými státy, se Španělskem, s Velkou Británií a také se Švédskem, neboť tam jsou ti lidé, kteří vzali ten preparát a že by bylo vhodné s nimi docílit nějaké dohody. Také samozřejmě ze zapojení mého státu Německa, nebo tam tedy se vyráběl tento lék. A bylo by vhodné nalézt ve spolupráci s radou nějaké řešení, které by bylo nebyrokratické, ale které by lidem skutečně pomohlo. Děkuji za EKR, pan Pěka. Pane komisář, já vcale neuvážám, že... Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Nemyslím si, že to je nějaký skromný pracovní program. Ne, velice eh, obsáhlý, intenzivní a bude znamenat velké úsilí. Já sám vycházím ze zkušenosti eh, kterou mám s legislativními akty, které často mm, se mm, hekticky předkládají, kdy nemáme jasné ani lhuty pro implementaci a podobně. Takže s implementací směrnic potom jsou spojeny velké problémy. My mm, se musíme snažit o nové přístupy, ale než začneme s novými návrhy, tak musíme dokončit ty stávající návrhy. A, a například akty, které se dotýkají veřejného zdraví. To často byly velice eh, průlomové akty, jako například ty, které se týkají tabáku a tabákových výrobků. Chceme, aby to byly akty, směrnice, které e, budou efektivní. A mám k tomuto, k těmto aktům hodně otázek protože to jsou akty, předpisy týkající se tabakových výrobků, které určují obaly e, nebo různé typy mm, tabáku a podobně. Takže moje otázka se týká postupu pro přijímání prováděcích předpisů a monitoringu. Je zde, většinou jsou zde velké skluzy. Moje otázka zní tedy, zdali komise bude schopná přijmout takové prováděcí předpisy k tabákové směrnici včas, bude komise, komise schopna monitorovat proces implementace v členských státech. Pokud komise toho nebude schopna, zvážíte možnost novelizovat tuto směrnici o tabákových výrobcích tak, aby zde bylo dáno více času na implementaci. Chceme sice být efektivní, ale to neznamená e, e, jenom přijímat právní předpisy. Pokud chceme být efektivní, tak především se musíme zaměřit na implementaci v terénu. Prováděcí předpisy k této směrnici by měly být prioritou. Máte nějaké údaje a informace k tomuto, anebo jsou zde nějaké potíže či překážky týkající se e, přijímání prováděcích předpisů k tabákové směrnici. A za, druhý, za druhé, máte již i nějaké datum pro zprávy o pokroku s implementací v členských státech. Děkuji a za ALDE paní Meissner. Děkuji, děkuji pane komisaři, děkuji, že jste přišel a vysvětlil tady tyto věci. Já mám dvě otázky a, a jednu poznámku. Začnu tou poznámkou. Já souhlasím s vašimi pochybnostmi, zdali vůbec je nutné mít povinné eh, označování zpracovaného masa, zpracovaných masných výrobků já zde také sdílím ty vaše obavy trochu, to jsem jenom chtěla říct i kolegům a vám. První otázka teď. 7. března Evropská komise sformalizovala to, že stahuje návrh týkající se směrnice o transparentnosti, pokud jde o eh, stanování cen pro humánní léčiva. Zde tedy v čem byl problém, protože všechno eh, parlament podpořil v prvním čtení, stínoví zpravodové eh, představovali většinový názor politických frakcí, i to platí pro toto funkční období a i eh, tam zahrnuli i přístup, no, participaci pacientů a i mm, pokud jde o starování cen, aby to bylo transparentní i proplácení. Za druhé, i šlo o úspory pro e, veřejné systémy zdravotnictví díky generickým lékům. A potom šlo o to i, e, aby ten farmaceutický sektor nebyl tak roztříštěný, nebo ten trh nebyl tak roztříštěný, protože farmaceutický sektor je velice důležitý v Evropě. A já se ptám, proč zdali hodlá komise vůbec přeformulovat, tedy předložit nový tento návrh částečně nebo celý. A druhá otázka, ta se týká e, Eh, ta se týká eh, eh, léčiv. A vy jste lékař. Týká se tedy zdravotnického zařízení a mm, těchto prostředků zdravotnických. A co si o tom myslíte, o této agendě? Děkuji a záguje paní Konečná. Děkuji. Vážený pane komisaři, já bych vám chtěla poděkovat eh, za váš materiál, protože eh, si myslím, že je to i část odvahy dát to na papíře, tak abychom eh, poté mohli vás kontrolovat lépe a možná se na některé věci ptát v budoucnu častěji. Já mám tři zcela konkrétní dotazy a protože chci, aby se dostalo i na další kolegy, tak se vyhnu svým osobním komentářům k těm věcem. Vy jste do svého původního programu 3P, propagace, prevence a ochrana, jste přibral ještě čtvrté P, a to participaci. Můžete nám říct, jak e, vypadá forma spolupráce a zejména, jak e, spolupracujete s první úspěšnou evropskou občanskou iniciativou Right to Water – Dále by mě zajímalo, eh, vy jste o tom mluvil na začátku, když jste tady byl mezi námi poprvé, ale pak se to do žádných dokumentů nedostalo a bohužel jsem to nenašla ani v tomto vašem posledním dokumentu a to je téma participace a spolupráce s pacientskými organizacemi. Eh, to je velmi důležité téma, protože pacientské organizace jsou jedním z podstatných hráčů eh, v tom zdravotnictví a podle mého názoru se jim eh, věnuje příliš málo pozornosti v celé Evropské unii a pokud by to bylo možné zařadit to eh, do vašeho pracovního programu a dát tomu jasná pravidla, eh, byla bych velmi ráda. Dále by mě zajímalo, zda budete souhlasit s požadavkem naší interparlamentární skupiny ACES Healthcare, aby jedna z priorit následujícího lucemburského předsednictví byl inkluzivní přístup k zdravotní péči. Zda se můžeme v této věci spolehnout na vaši podporu, protože je to také věc, kterou bychom měli dostat do programu předsednictví tak, aby vy jste měl možná daleko větší podporu ve, eh, ve vašem programu a my, abychom věděli, že toto bude reálné téma. A poslední věc, na kterou bych se chtěla zeptat, vy ve svém, eh, ve, ve svém představení píšete, nebo jste nám dneska eh, řekl o hrozbách které tady jsou a mluvil jste také o nebezpečných nemocech. Eh, to je například i tuberkulóza, ale tato nemoc konkrétně je spojená se sociálními faktory, které pomáhají šíření této nemoci. Takže zda eh, to berete pouze z pozice zdravotní, anebo zda se chcete zabývat i tomu, jak pomoc, eh, jak zamezit šíření těchto nemocí u sociálně slabších obyvatel. Děkuji vám. Thank you very much. And now for the Greens, uh, Mr. Eckhout. Zelené panka. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři um, za um, témata, které jste zmínil, jsem, jsou ve svém portfoliu a to, že jste je chtěl všechna zmínit v tomto slyšení. Já mám tři otázky, kde bych chtěl vě, více trošku vnést trošku jasno. TTIP jsem stále více zmatený, abych řekl pravdu. Pokaždé, když komisař mluví o TTIP, vždy zdůrazňují, e, že evropské standardy v mém portfoliu nikdy e, nebudou předmětem jednání. I vy jste to řekl, žádný kompromis ve standardech bezpečnosti potravin. Když mluvíme s komisařem pro životní prostředí, říká to tež e, vždy žádné kompromisy. Současně Malstrem mluva, eh, říká, že TTIP není standardní obchodní platforma k jednání, protože v podstatě nejsou tarifní bariéry mezi EU a USA, proto Malstremová již řekla, že jde o diskusi o standardech a pravidlech Každý komisař ale říká, že v mém portfoliu se o standardech jednat nebude, žádné kompromisy nebudou. Tak já naprosto nechápu, o čem se vlastně jedná. Můžete to trošku vysvětlit, protože já mám pocit, že jsou diskuse o standardech. Jak tedy vy a další komisaři můžete říkat všichni, že nebudou kompromisy ve vašich mm, portfoliích? Protože v tom případě bychom tedy mohli s tím jednáním přestat. Uh, Eh, pohoda zvířat. Vy jste řekl, že to je citlivé téma, subsidiarita, musím to projednat s kolegy a tak dále. Ale mm, závěr je, že to není v pracovním programu pro letošní rok. Vím, že členské státy chtějí, aby komise přišla s novou legislativou. Eh, pokaždé mm, vy řeknete, že to je citlivé téma, budeme o tom jednat a subsidiarita. Chci připomenout, že v Lisabonské smlouvě se říká, formulace a implementace zemědělské politiky, dopravní, rybolovné, výzkum, technologický rozvoj, vesmír. Unie a členské státy budou, protože tedy um, zvířata jsou živé, uh, živými tvory, tak budou dbát na pohodu a blahobyt zvířat. Uh, to je jasné pravidlo v Lisabonské smlouvě. Proč je to tak citlivé? Proč subsidiarita? Proč projednávat s kolegy? My čekáme, že budete jednat a ne, že to, říkáte, že to musíte projednat, protože je to citlivé. Já chci vědět jasně, co budete dělat. Jednoduchý příklad, klonování. EFSA říká, že klonování uh, způsobuje utrpení zvířat, tak je pokrytecké, že Komise to stále nechce regulovat v případě potomků, protože to jsou to je utrpení zvířat a Evropa by měla jednat. Vy to neděláte. Já chci zdůraznit, že skutečně čekáme ve víc od vás. To není subsidiaritě, to je jeden z hlavních principů Lisabonské smlouvy a vy musíte jednat. Ehm, dále, označování potravin. Německé FDP je na vaší straně, ale většina parlamentu si to přeje. Oni si přejí označování původu masa. Většina. Vy jste řekl, že no, v našich studiích máme pocit, že většina spotřebitelů to nechce. Já jsem měl pocit, že Evropský parlament reprezentuje většinu občanů. Pokud většina Evropského parlamentu to požaduje, vy říkáte, že to neuděláte kvůli studii, kde většina něco říká, pak tedy e, obcházíte většinu parlamentu, kteří zastupují ty občany. To je poměrně šokující. Vy neposl- nenasloucháte většině občanů přes jakékoliv studie, o jakých e, mluvíte, musíte jednat, e, co se týče označování původu a to hned. Děkuji, pan Petišíny. Děkuji, pane předsedo. Já, pane komisaři, já jsem tady. Já bych se chtěl zmínit některých studií, nedávných studií, Mm, Mezinárodní agentury pro eh, výzkum rakoviny, které byly vedeny pod záštitou Světové zdravotnické organizace, kde glyfosát je údajně, eh, to je tedy to, co se používá eh, pro, eh, jako herbicid, nejvíce využívaný eh, herbicid, takzvaný Roundup, že je velice karcerogenní. To je evidentní teď. Jiné výrobky, jako některé insekticidy, ty byly klasifikovány také mm, jako karcerogenní případně. A potom je zde celá řada látek, které se klasifikují jako interfercu, jako eh, mm, endokrinní disruptory. A takže je to otázka veřejného zdraví, které máte eh, na starosti, ale je v kompetenci členských států, to je pravda. Ale nemůžeme ignorovat přece, že tyto vědecké studie nám ukazují jasně, že se porušují některá práva, základní práva evropského občana, jako například právo na zdraví. A teď Potom je, my zde přece hovoříme, že lékařská věda se má opírat o důkazy a to eh, co tady říkáte, to je velice důležité. A je třeba se podívat, e, jaký je vztah e, tohoto lékařství s farmaceutickými firmami. Jsou zde určité sektory, které údajně nejsou zajímavé pro trh, pro farmaceutické firmy tedy. Například e, tady mezi nimi jsou to různé vakcinace, různé tedy očkovací látky pro různé pandemie, jako je třeba ebola. A co je překvapivé, i něk některé antibiotika, která by případně mohla eh, být eh, překonat ten problém s rezistencí na antibiotika. To je realita. A já si myslím, že farmaceutické firmy eh, v podstatě mají velkou moc, podle mě, a velice často kvůli tomu, že je se ten systém patentů a v podstatě prostřednictvím toho mohou si stanovat ceny na trhu. A potom i e, se to týká vědy a výzkumu. Velice typicky je, že farmaceutické firmy e, e, inovují tedy výrobky a to nejenom na základě nějaké skutečné inovace ve srovnání s předchozími léky, ale jsou to spíše marketingové inovace, jak bych to nazval. A velice často bez toho, aniž by to, ta inovace byla skutečnou inovací. Ještě bych chtěl říci, že farmaceutické firmy mohou tedy takto vlastně alokovat zdroje tam, kam je to, tam do těch oblastí, kde je to nejvíce zajímá. A 90% jejich finančních zdrojů právě je určeno na 10% eh, nemocí, které tedy mm, samozřejmě ale jsou velice rozšířené my, já bych chtěl vědět tedy, jaký je váš názor. A to znamená, my v Evropě bychom měli vytvořit možná nějak nějaký státní farmaceutický podnik, který, do kterého by se zapojili všechny členské státy, jejich výzkumné ústavy a e, tento e, farmaceutický podnik by se měl zabývat těmi e, sektory, o které zrovna ty privátní farmaceutické firmy velký zájem nemají. Děkuji a nyní pan komisař aby mohl zareagovat na první kolo otázek. A určitě nám poskytne nějaké eh, užitečné odpovědi, takže já na vás apeluji, abyste eh, to zkrátil na 7-8 minut, eh, protože máme velice dlouhý seznam řečníků, kteří mají na vás otázky. Okay. Děkuji. Já mám velice obtížný úkol omezit, eh, tedy eh, zkrátit odpovědi na tolik otázek. Ehm, Petr Líze, AMR, eh, nutriční profily, vy antimikrobiální otázky vidíte z jednoho hlediska veterinární a humánní tedy. Já jsem pro pod, já podporuji takto holistický přístup. Dovolte, abych začal výživým, no, mm, víme profily. Ty se skládají z informací jako nasycené tuky, sůl, cukr. Ehm, je nutné zajistit, aby tvrzení spotřebitele nejsou zavádějící, co se týče celkové nutriční hodnoty produktu. Samozřejmě já vím, že e, je obtížné vidět různé názory. Komise na tom stále ještě uvažuje o formě nutričních profilů. Politické priority nové komise e, We must Chci zdůraznit, že nu, musíme akceptovat, že nutriční profily jako takové nejsou otázka z per se, ale je to o, ohledně, o managementu rizikových faktorů, obezitě, chronických nemocech, prevenci, ochraně. Veškeré eh, komplexně asi nedovedu představit, že by lé, lékaři mohli bojovat proti obezitě, aniž by dávali pozor, aniž by novali pozornost eh, eh, tukům, cukrům a podobně. Všichni víme, jaký mají efekt, ale je to velmi komplexní, i když vím, že v některých zemích, které státy mají jiný názor, ale my stále uh, jsme v fázi reflexe. Antimikrobiální rezistence. Jak víte, máme 12 akcí v sedmi oblastech, kde je třeba přijímat opatření. Vy jste zmínili zajímavou myšlenku, totiž možnost rozšířit právní základ. Já vím, že musíme využívat všechny nástroje s cílem eh, snižovat nadbytečné nadužívání anti antibiotik a zajistit, aby antimikrobiální přípravky se používaly správně u lidí i zvířat. Eh, prevenci makrobiálních infekcí, jste zmínil vývoj nových antimikrobiálních léků, eh, alternativ. Samozřejmě spolupráce se všemi partnery o omezování rizik je důležité. Vy jste ale zmínil zavedení monitorovacích nástrojů a do, nástrojů dozoru, jak v humánní, tak veterinární oblasti. Já jsem připraven tyto otázky otevřít na úrovni konference. Za uh, lotyšského předsednictví mám možnost um, diskutovat tuberkulózu, antimikrobiální rezistenci v oblasti Ehm, tuberkulózy rezistentní, tedy či lékům. Takže dozor, monitoring, společný systém. Bylo by hezké mít data, velká data v oblasti používání antibiotik humánní i veterinární medicíně. A tímto směrem musíme jít, je moje vize. Spolehám na vaši podporu. Ehm, výzkum a vývoj. To není o lécích. Já mám tady vynikající knihu o pokroku v biologické kontrole. Věda je příležitostí postupovat jinak, ne, nejenom používat antibiotika, ale různé typy antimikrobiálních léků, které budou bojovat proti infekčním nemocem. Myslím, že v této oblasti Musíme podporovat tuto inovaci a nemluvit jenom o nových antibioticích. Matthias Grote, TTIP. Přístup ke zdravotnictví přes hraniční um, aspekt a citlivé téma týkající se skandálu Stalinomidem, eh, starého skandálu Stalinomidem. TTIP Vy jste zmínil, že za Atlantikem eh, to je jinak, ale na obou stranách Atlantiku musíme hovořit o eh, tom aspektu win-win, což je důležité. Některé studie eh, indikují, že evropská ekonomika by mohla mít prospěch až 119 miliard euro ročně a na druhé straně taky. Takže to by mm, znamenalo příležitosti nejenom pro velké podniky, ale pro malé a střední podniky také. Já chci říci, že věřím, že Mnoho bariér, které nyní existují, netarifních, mluvíme o kontrolních systémech, administrativních překážkách, eh, možnostech eh, projednat technické otázky, nikoli o Mm, nikoli potravinové standardy, ale mnoho technických otázek, které vytváří mm, velké bariéry. Mnohé z nich nejsou důvodněné a můžeme eh, usilovat jejich odstranění v dohodě s USA. až mluvíme o uh, přístupu ke zdraví, přeshraniční zdravotní péči, ano, je tady časový um, rámec 2000, konec 2015, začátek 2016. Um, ehm, musíme zajistit řádnou implementaci to směrnice. A já ve svých diskusích se všemi ministry zdravotnictví související se zlepšováním jejich povinností a mm, vytvářením referenční sítě eh, všech členských zemích, eh, tak mluvím o podpoře členských zemích, eh, aby v roce 2016 otevírali tedy dveře našim pacientům nejlepší přístup k péči. Samozřejmě velké otázky souvisí s eh, úhradami, na, eh, s proplácením, není jasné. Musíme tyto situace projednat a mm, řešit, jak s nimi jak s tím nakládat. Zmínil jste hepatitidu C, samozřejmě je také důležité si uvědomit, že když mluvíme o přeshraničních hrozbách, máme dobrý nový nástroj, dohodu o společném mých, mých nákupech a členské státy by měly nakupovat vakcíny a používat společné, tedy společných eh, nákupy. Eh, tady je možné projednat detailně technické otázky, protože to je velmi komplexní, ale já chci říci, že to je dobrá příležitost otevřít dveře těm, k těm vakcínám, které jsou velmi drahé. Souvisí s hepatitidou C. Je to dobrá příležitost podpořit členské státy, aby snižovaly náklady, aby snížily náklady a Eh, sdíleli odpovědnost. Talidamid, e, eh, talidamidem 900 pacientů, eh, tedy osob. Já to nemůžu zodpovědět, jsem připraven se s nimi sejít, nedokážu teď říct, jak postupovat, ale jsem připraven jednat se e, s vládami všech členských zemí, e, š, e, Německo, Švédsko. A je velmi důležité podpor, pomoci podporovat tyto lidi. Ale abych odpověděl konkrétně, to není možné. Co se týče Otázky pana Pěchy. Ano, obecně implementace je první věc. Komise musí být nejenom strážkyní sub, komise musí být garantem a kontrolovat implementaci, podporovat členské státy v řádné implementaci směrnic a vytvářet společnou přidanou hodnotu díky lepší implementace. To je obecná věc. Boj proti tabáku, alkoholismu, obezitě, nutriční profily. Musíme mluvit o našich nástrojích, jak tedy uh, Mm, je používat dosahování výsledku. Souhlasím s legislativními akty implementace mm, mm, přenesené pravomosti. Kalendář DG Sante jsme projednávali naše kroky Eh, mm, monitorovat implementaci směrnice o tabáku. Jsem optimista. Bude neakceptovatelné um, otevírat dveře novému jednání o směrnici o tabáku. My musíme aktivně bojovat proti tabáku. A máme tedy časové termíny, už víme o všech komponentech, které souvisí se směrnicí tabáku a rok 2016 eh, termín. A musíme být velice tvrdí a striktní s těmi termíny. Nyní komunikujeme se všemi vládami o implementaci směrnice praxi a to není snadné. Samozřejmě je to další otázka lobbystů, protože Um, takže mluvíme o dlouhých přechodných obdobích a nebezpečích a tak dále. Ty argumenty já znám. Ale není to nic vážného. Vážné je, velmi jednoduché, že si musíme dělat starosti s předčasnými úmrtími, protože to je skutečně hamba, že máme tak vysoké uh, uh, počty v Evropě v této, věc, v této souvislosti. Paní Meissner. Děkuji za otázku k cenám, na, na, na ceny léku. Léčiv to je vážné téma. Já mám jednání, vedu jednání z, v DG Santé. Samozřejmě jsme připraveni otevřít diskusy o transparentnosti Eh, vytváření transparentních systémů v oblasti cen. Všech 28 zemí potřebuje více transparentní systémy v oblasti cen. Je zvláštní, že dochází třeba k reexportům jedné země do druhé. To vytváří jenom problémy. Jak proč? Z důvodu různých cen. Tak dále. Vidíme obrovské problémy e, v možnostech zlepšovat transparentnost e, cenových mechanismů. Z mého hlediska je to tak citlivá, závažná otázka pro všech 500 milionů Evropanů. To je, samozřejmě musíme, je to v rukou členských zemí, ale z naší strany musíme být aktivní, musíme podporovat a žádat členské státy, tedy ptát se členských států ehm, na vytváření společných pracovních skupin a kulatých stolů, které by se zabývaly otázkami cenové transparentnosti. Samozřejmě mm, posuzování zdravotních technologií, to je, to je specifická věc. Mluvíme o e, v lékařských zařízeních. Mm, otázka je samozřejmě, kolik stojí v, v, e, v reálně. Musíme posoudit také ty procesy, jak jsou ty ceny. Jaká a to je otázka transparentnosti, to musíme otevřít. Já jsem k tomu připraven. Co se týče otázky kolegy eh, zelené, TTIP, pohoda zvířat, označování původu TTIP. Já s vámi plně souhlasím. My jsme všichni proti snižování standardů a to je pravda. Eh, mm, můžeme diskutovat o standardech a o praktických tématech. Eh, mm, zboží Eh, které může na trh deset, jenom 10 let, za 10 let, možná by bylo možné snížit administrativní zátěž a komunikovat rychleji. Samozřejmě Spojené státy říkají, že se musí dohodnout, eh, tedy se, se musí dohodnout s celou unii, nikoli s jednotlivými členskými státy. Co se týče kontrolních institucí, ty mají různý přístup vůči Unii. Pokud eh, máme hodnocení EFSA, eh, tak Eh, tady mám otevřený eh, jednotný evropský trh. V USA je to jinak. To je samozřejmě, to jsou technické, složité technické otázky, které nesouvisí s našimi standardy. Ehm, Fito, to jsou fitosanitární, hygienické opatření, pohoda zvířat. To je také mm, příležitost, jak otevřít dveře k diskusi a propagovat naše standardy pohody zvířat, protože je otázka vyměňovat si názory, vyměňovat, vytvářet pracovní skupiny k diskusi. Otázka transparentnosti. Eh, je to transparentní, když chcete, můžu otevřít všem eh, dveře k mým eh, složkám o tom, co je, o čem jednáme, protože transparentnost je na prvním místě a musíme omezovat eh, šíření zavádějících informací. Ehm, pohoda zvířat. Vy jste zmínil Lisabonskou smlouvu. To je, to je hezké. Já jsem pro. Ehm, také jsem zmínil Lisabonskou smlouvu se smyslu s tabákem a alkoholem. To je zakotveno konkrétně v Lisabonské smlouvě. A neptejte se mě na strategii, to je jednoduchá otázka. Musíme jednat, používat skuteč, reálné instrumenty, které máme k redukci eh, konzumace tabáku a alkoholu. Jenom jedna strategie, snížit zneužívání alkoholu. Můžeme jednat o nástrojích a E, to samé platí mm, zvířat. Není to jenom o strategii. Musíme jednat o tom, jak implementovat v praxi e, právní akta. Já jsem se včera sešel s nevládními organizacemi, které ukazují, mi ukázali e, fotky prasat, v souvislosti se směrnicí o, o To, to jsou skutečně hrozné obrázky. A ta diskuse je mezi mými pracovníky, co děláme, jak jsme aktivní v praxi. Ano, jsme připraveni implementovat, být aktivní, sledovat tu situaci a řešit je nástroji, které máme. takzvaný eh, rámcový eh, zákon o eh, pohodě zvířat. Je to, ano, je to nutné, je to velice komplexní téma. Musíme o tom jednat, o společném přístupu. Já jsem aktivní v té, v té oblasti. Nemohu říci teď, který, která cesta je lepší jaké um, možnosti jsou v zlepšování standardů v souvislosti s um, strategií anebo otázky v možnostech eh, nové legislativy. Já jsem otevřený. Není to zavřená věc, ale jako kolegium je to kolegiální. Musíme diskutovat možnosti. To není snadné v tuto chvíli. My jsme připraveni označování původu. Moje odpověď je ano, já jsem zodpovědný. Já chci z všechny složky tohoto složitého tématu, chci je na to všech aspektech, ekonomických, sociálních, zdravotních a tak dále. A také o aspektech týkající se vnitřního trhu. Ehm, nechci fragmentovat společný trh, vnitřní trh. To není tak snadné, vidím tady mnoho rozporů. Proč se řídíme těmito studiemi a tak dále. Já budu zodpovědný za řešení jakou cestou se máme ubírat vzhledem ke složitosti všech těch otázek. Děkuji za otázku na tuberkulózu. Jak víte, lotické předsednictví je připraveno zorganizovat konferenci o tuberkulóze. Bude to příští týden. samozřejmě um, ehm, tuberkulóza je sociálním fenomenem, především sociálním fenomenem. Ptáte se, jaký je můj, na, můj přístup. Nemůžete léčit tuberkulózu bez sociálních nástrojů. To není možné, protože jsou zranitelné skupiny, chudí lidé, vězňové, Eh, narkomani. Podívejte se do velkých měst. Kolik lidí je na ulici, žije na ulici? To je potenciál tuberkulózy. To samozřejmě, to je sociální téma. Souhlasím naprosto. Otázka na glyfosit a endokrinní disruptory nadnárodní společnosti. Aktivní látka glyfocit je předmětem pokročujícího rizika ze strany Německá EFSA. To hodnocení probíhá, aby komise mohla rozhodnout, zda schválí lifocit jako aktivní látku v, v produktech na ochranu rostlin. Toto hodnocení by mělo být finalizováno koncem léta. Do jaké míry výsledek eh, bude ovlivněn výsledky zprávy IRC. To bude možné posoudit až podle následných zpráv. Komise je připravena jednat na základě eh, vědeckých poznatků a standardů, bezpečnostních standardů. My jsme připraveni jednat mm, podle příslušných postupů a koncem léta uvidíme výsledek. Děkuji. Děkuji, to byly velice dlouhé odpovědi. A teď máme problém. Máme 18 žádostí, možná ještě více, eh, od eh, členů výboru a nemáme moc času. Já navrhuji panu komisaři a kolegům, aby mm, položili tu otázku krátce, dejme tomu minutu každý, a poté případně, pokud pan komisař akceptuje, tak v písemné podobě dostaneme odpověď, protože nemáme čas. A začnu hned tím, že dám slovo paní Gardini. Ano, já to zkusím. Dobře. Velice rychle. A teď eh, ty eh, nutriční profily. Já jsem ráda, že dnešní hlasování 50 osob, eh, že Ehm, tady máme mm, eh, tedy žádost, abychom eliminovali ten systém, který byl limited, limitovaný. Víte, že nemůžeme dietu nebo výživu tedy měřit podle jedné potraviny pouze, takže mm, důležité je nejenom výživa, ale i fyzická aktivita. Takže proto bych chtěla od vás slyšet, jaký je váš holistický přístup k tomuto. Protože jsme viděli tady, to je to jsou důsledky, extrémní důsledky traffic light, to jsou eh, ty semafory z Velké Británie. Tady máme oli, tedy, eh, tedy ten olivový olej a, dva, eh, a potom mléko tedy s jedním červeným světlem a ten olivový má dvě, takže to je dí, pro dětská výživa a tak to označena, to je úplně chybný přístup podle mě. Já se ptám tedy, zdali skutečně uděláte další krok eh, v tom eh, a budete eh, zahájit řízení proti Spojenému království? Sorry. Gospodine povjereniče, ja vam se zahvaljujem na vašim stavovima koje ste izrekli do sada vezano za TTIP. Děkuji, děkuji za tato, tyto odpovědi a já mám otázku ohledně TTIP. Takže mě zajímá dopad TTIP na zdravotnictví a zdraví. Víme, že toto by mohlo sehrát i pozitivní roli, především pokud jde o ty vzácné choroby, pokud jde o klinické testy léku pro tyto nemoci. Eh, víme, že zde Výměna informací mezi oběma stranami smlouvy TTIP by mohlo vést k většímu pokroku v lékařské vědě a díky této dohodě bychom mohli zlepšit situaci. Ale Existují e, e, různé obavy v veřejném mínění, že TTIP by mohlo mít dopad na evropský systém zdravotnictví a mohlo by to vést k liberalizaci, k respektive k privatizaci těchto systémů e, americký systém pro nás Evropany není něco, co vidíme pozitivně, poněvadž nahrává pouze těm, kteří mají peníze. Takže já bych chtěla znát váš názor. Děkuji. Thanks, uh, chairman and, uh, commissioner. Děkuji, pane. Eh, já jsem tady, pan Pelet. Eh, jenom dvě stručné otázky. Za prvé jste hovořil o směrnici o právech pacientů a přeshraniční péči. Víme, že to je relativně nový předpis a také víme, že pořád je s tím spojena celá řada problémů, administrativních, finančních. Hodláte to nějak vyhodnotit eh, také, abychom věděli, jakým směrem eh, se mají, mm, jak, abychom i viděli takovou analýzu, eh, jak, co pacienti kde čerpají. A dále TTIP. Máme zde velké obavy, především v našich organ, u našich organizací pro ochranu veřejného zdraví. Zde se, jsou obavy takového nátlaku ze strany e, Spojených států, že to bude mít dopad e, na třeba schvalovací procesy léků v Evropě a že tam že budou vyvíjet nátlak. Takže e, a i je zde potenciální riziko liberalizace v členských státech. Děkuji, Pavel Poc. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. Něco mi chybělo v tom vašem programu i v vašem úvodu, a to jsou pesticidy. Takže otázka. Eh, jak je osud eh, toho dokumentu, hodnocení dopadu, ochrany mm, eh, rostlin před škůdci. Ono se to zatím zablokovalo ve stálem výboru a teď by to mělo jít do mm, mezirezortní diskuze, takže mm, zde asi se předpokládá nějaký průtah, jak je osud té agendy, to znamená, co uděláte tedy s tím návrhem hodnocení dopadu. Děkuji a nyní pan Daken. Pane předsedo, děkuji. Já budu stručný. Já jsem chtěl změnit TTIP. Já souhlasím s, s tím, co řekla předřečnice, což mm, ano, my musíme Eh, což mě tedy zaráží, že souhlasím, a no, samozřejmě nesmí dojít ke snížení standardu. A, a i když jsou zde velké obavy, i když nechápeme, proč ty obavy jsou, my musíme mít jistotu, že naše standardy budou mm, zachovány v rámci vyjednávání. Zde mm, všichni kolegové Labour Party také jsou toho názoru. A potom mm, o, eh, geo, eh, jsou zde obavy, že vlastně obětujeme i ochranu geografického označování, takže to je také problém i pro naše producenty. U nás máme velké příklady, ať jsou to, já nevím, ať je to tedy ať je to e, sír, nebo ať je to e, náš puding, to byste si taky měli ochutnat. A takže potom ještě Judy Kerling, ta eh, by se chtěla zeptat na tu regulaci e, poplatků Eh, tarifu Podle mě tady ty poplatky tarify to by mělo být v rámci subsidiarity, eh, pokud jde o poplatky, takže tam eh, je ve hře subsidiarita, to znamená, členské státy si stanovují sami tyto úrovně poplatkové. Děkuji a nyní paní Peret. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem ráda, když jsem slyšela ten komentář na adresu vysokého standardu našich potravin a já se ptám na jak e bakter, což eh, způsobuje eh, eh, otravu potravin a um, zde Evropská unie by měla toto omezit stejně tak, jako jsme uh, díky opatřením omezili salmonelu. U mě doma ve Spojeném království, takže máme 300 tisíc osob, které každý rok onemocní díky této bakterii. A já se ptám, zda lze to nějak limitovat opatřeními a ptám se kdy. A potom mm, i jsme hovořili o mm, pohodě zvířat. Já se ptám, když vy eh, teď mm, až to budete tedy revidovat, kdybyste se podívali i na e, e, chov e, králíků, to je nejrychleji rostoucí typ chovu nyní a nemáme žádné standardy pro chov králíků, které teď producenti chovají velice intenzivně a často za hrůzných podmínek. Děkuji. A nyní paní Šujca povjereniče, rekli jste više puta da nećete raditi nikak... Děkuji, pane komisaři, vy jste několikrát řekl, že neuděláte žádné ústupky a eh, na úkor eh, bezpečnosti a zdraví. Já vám věřím. Tady ale teď jednáme se Spojenými státy o TTIP a my zatím jsme eh, Eh, jsme zatím eh, nechránili naše trhy. Tady mám na mysli třeba chorvatský trh, eh, kam se dostávají výrobky, které nemají etiketu tak, jak by měly mít. Takže i zde ten evropský trh není jednotný v tomto, v té ochraně. Takže já se ptám, co můžeme udělat, abychom eh, vyloučili různé rizikové faktory, což ohrozuje, ohrožuje naše evropské občany, poněvadž vycházíme z premisy, že zde nebude potom rozdíl mezi severem a jihem eh, a mezi eurozónou a neeurozónou. Ale pořád ty rozdíly tady jsou. Děkuji. Hm, pane komisaři, velice stručně tři otázky. My jsme před, nedávno jsme přišli s iniciativou, takovou pracovní skupinu jsme vytvořili zde v parlamentu, která se zabývá e, tabákovým průmyslem. A mám tři otázky. První, víme, že zde existuje dohoda o spolupráci mezi Evropskou unii a velkými výrobci tabáku až do roku 2029. To a mm, průmysl dává dal 2,5 miliard euro, což si myslím, že je málo vzhledem k ziskům, které realizují, nemluvě o tom černém obchodě s cigaretami. E, o 11. prosince e, došlo, jak jste řekl, mělo dojít již k prodloužení, ale Olaf se zúčastnil zasedání s Filip Morrisem, když eh, eh, tedy v červenci 2014, a tam se diskutovalo o možném prodloužení. A potom 20. prosince 2013 byl ratifikován protokol boje proti tabáku a nezákonném obchodu s tabákovými výrobky a já se ptám, zda i Evropská unie bude ratifikovat tento protokol a kdy. A poslední bod, který se týká vytvoření Evropského fondu pro prevenci E, spotřeby tabáku. O tom se hovořilo ve souvislosti se směrnicí o tabáku a já se ptám, jak ten fond evropský by měl fungovat. Je to mm, fond e, pro prevenci a já, a já se ptám, zdali i členské státy finančně na tom již participovaly. Děkuji a nyní má slovo mm, pan Horlíny. Děkuji. Co se týče negativních dopadů geneticky modifikovaných organismů. Tady si myslím, že víme čím stále příliš málo. Nechci se dostat do slepé uličky, ale rád bych podtrhl, že mnoho evropských občanů protože ví, že ne, neexistují dostatečné informace o GMO, tak prostě nedůvěřují. Vy jste tady hovořil o této problematice, tak se vás ptám, zda například Evropská komise hodlá povolovací systém pro GMO změnit tak, aby se nejdříve eh, prověřily a také zredukovaly dlouhodobé dopady na lidské zdraví. Geny, které se přenášejí, mají pravděpodobně dopady a účinky, které ještě neznáme a je třeba alespoň naše občany uklidnit. Děkuji, pan Staes. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se také zeptal na něco, co se týká geneticky modifikovaných organismů. A připomínám to, co zde řekl pan předseda komise Juncker v parlamentu. Eh, on tedy řekl, že existují různé schvalovací postupy pro polovolání GMO a že všechny tyto postupy chce demokrat, zdemokratizovat. Více různých postupů, to znamená, že pěstování, pak se to týká dovozu eh, potravin a krmiv. Eh, já předpokládám, že při Vycházíte z toho, že pravidlo opt-out, které jsme odhlasovali v lednu, je jakousi reakcí odpovědí na tuto demokratizaci schvalovacích postupů GMO v Evropské unii. Pane komisaře, já jsem pro evropský člen tohoto parlamentu, jsem velice překvapen, pokud komise předpokládá, že demokratizace schvalovacího postupu spočívá pouze v tom, že tento schvalovací postup vrátí do rukou členských států, že tedy členské státy nyní mají možnost rozhodnout se pro tu možnost toho opt-outu. To ale není v souladu s tím, s duchem toho, to, co zde pan Juncker v parlamentu řekl. A jde to také v rozporu se jednáními v trialogu, kde žádáme nové návrhy, které se také týkají pěstování Ale nám nešlo to, to stáhnout proto, abychom umožnili ten opt-out. Já si myslím, že se tady nechováte v, v souladu s přáním pana Junkera a myslím si, že komise tady dělá skutečně závažnou chybu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vysvětlení vašeho programu a já bych se tady vrátil k prevenci, neboť zdraví je naším nejvyšším statkem a je mimořádně důležité jak pro jednotlivce, tak pro celou ekonomiku, protože pokud lidé jsou často nemocní, tak to brání růstu a omezuje to produktivitu podniků. Civilizační choroby číslo jedna. Těchto chorob jsou choroby kardiovaskulární, které vznikají zejména chybným, eh, chybnými dietami, tím, že tedy lidé se špatně špatně stravují, že příliš jedí potraviny zvířecího původu. Velké procento Němců je, skutečně má nadváhu, část z nich patologickou. Eh, čím dál tím více dětí má nadváhu. Děti s diabetem typu 2, jejich počet stále narůstá. Proto potřebujeme akční plán EU pro snížení koncupu masa a mléka a samozřejmě také cukru a soli. Proč v reklamě v televizi i nadále je klamán spotřebitel a říká se mu, že maso je e, něco, co mu dodá sílu do života. Ne, maso je produkt, e, které škodí lidem a zvířatem a proto je důležité snížit spotřebu masa, protože spotřeba masa je spolu odpovědná také za to, že narůstají re- e, rezistence na antibiotika a vůbec multirezistentní zárodky. Děkuji. A nyní paní Angelique Delaje. Děkuji, pane předsedu, děkuji, pane komisaři. Velice rychle k endokrinním disruptorům. Můžete nám říci, jaký je harmonogram té studie a mm, mimo to, kdy hodláte zrevidovat e, směrnici, která e, platí dnes. Pokud jde o označování, o tom již hovořili kolegové, já jsem chtěla jenom připomenout jednu evidentní věc a to je, že třeba uklidnit evropské spotřebitelé, tak aby měli jistotu, co jedí, aby věděli, odkud pochází potraviny, které eh, konzumují. Především jde o ty zpracované potravinářské výrobky a vy jste již eh, i poskytl různé informace, eh, ale je třeba se tomu věnovat a eh, já, potom ta protialkoholová strategie. Vy jste v úvodu hovořil o strategii 3P. Já bych ráda, aby to nebylo P jako prohibice, ale P jako prevence. A také, aby tam bylo eh, ještě i zmíněno vzdělávání, respektive osvěta. Děkuji, pan Branen. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Moje otázka se týká Um, as you know, the council banned in 1997 se týká tedy eh, eh, eh, týká se omývání masa těmi tedy látkami, které se teď používají pořád ve Spojených státech a dokonce mi bylo řečeno, že Evropská komise by chtěla zrušit periostokexit ostu, tedy Eh, kyselinu, která se používá na, v Spojených státech a že Evropská unie by chtěla eh, stáhnout toto se seznamu zakázaných látek. My prostě nechceme, aby, eh, chom, aby se používaly tyto látky na umývání masa v Evropské unii a dováželo se to sem, protože my máme mm, vysoké standardy v Evropské unii, takže prosím, neměli bychom v rámci TTIP snižovat naše standardy zde v Evropské unii a prosím, prosím, ani eh, se Spojenými státy nemůžete eh, se na tomto dohodnout a připustit tyto látky, jejich používání. Děkuji. Já mám velká témata, velice to zkrátím. Eh, Profilaktické používání antibiotik. U zvířat i lidí Potřebujeme jasná pravidla, aby se nepoužívaly antibiotika, pokud není diagnóza. A to platí pro zvířata i lidi. Tady potřebujeme jasná pravidla. I zde v Bruselu se to používají profilakticky u lidí. Dále antibiotika eh, u zvířat, které se dostávají do přírody. Mm, nemáme kontrolu toho. Léčiva, která byly schválena před rokem 2000, nejsou předmětem hodnocení. Já skutečně chci, abyste um, provedl jasné hodnocení všech léků, které se, který se stále používají, e, abychom mm, zabránili jejich šíření v přírodě my budeme, pos- já musím odejít, ale mm, přesto budeme poslouchat vaši odpověď, tak se nevyhýbejte mé od- odpovědi na moji otázku. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. 13. ledna jste na plenárním zasedání našeho parlamentu v rámci rozpravy o směrnici o GMO řekl to, te, to, to nasledující, cituji. Každý členský stát si může svobodně rozhodnout, zda dovolí pěstování geneticky modifikovaných organismů či ne. Ústava v Maďarsku zajišťuje e, zemědělství to, že se tam GMO používat nebudou. Tady všichni tehdy byli, jak se uklidněji, že nebude docházet k, to, k pěstování GMO. Ale zároveň víte, že toto ústavní právo může být je, je možné nějakým způsobem obejít a e, výrobci GMO se mohou obrátit na agenturu EFSA a v tom případě mohou toto osivo zasít a komise rozhodne proči, proti Tedy buď podpoří názor EFSI, nebo se postaví proti. A pokud podpoří názor EFSI, tak to znamená, že na story eh, maďarské ústavě by bylo možné pěstovat GMO. Jak to je v souladu s vaším vyjádřením na plénu, že každý členský stát se může svobodně sám rozhodnout, zda je povolí či ne? Děkuji. sigurnosti hrane, o čemu očigledno svjedoče i mnogobrojna pitanja kolega za... Takže GMO jsou skutečnou hrozbou pro bezpečnost potravin, což se projevilo také v otázkách, které vám položili kolegové. Velká většina poslanců v komisi Alpe Adria se připojilo k mé iniciativě a jde o to, že chceme vsadit na rozmanitost druhů a nepovody v celém regionu, tedy jaderském alpské pěstování GMO. Směrnice GMO, která byla přijata na začátku roku, ovšem nedává členským státům možnost se ochránit před touto invazivní politikou nadnárodních společností. Předseda Juncker slíbil, že komise tento rok přijde s lepším návrhem směrnice, který zohlední vůli členských států, které si nepřejí mít na svém území GMO a jejich pěstování. Já bych tedy ráda věděla, co vy jako komisař nezávisle na revice schvalovacího prostupu, co hodláte tedy udělat a zda pře- předložíte odpovídající návrh. Děkuji, pane komisaři. Budeme rychlejší, když dva eh, litevci budou mluvit litevsky spolu. Mm, vy jste řekl, že eh, jak, jak co se týče mm, obchodování s Ruskem, tak eh, mm, lednu Berlíně Ladislav Markos a e, vedoucí veterinární, ruské veterinární služby se dohodly na možnosti oddělování e, jednotlivých členských zemí EU. Vy jste se setkal s vyslancem Čižovem. To je hrozba nejenom vůči Litvě, ale i vůči jiným členským zemím. Můžete se vyjádřit, k, by, zda jsou nějaká bilaterální jednání mezi EU členským zem, státy EU a Ruskem? Budou jednání jménem celé EU a jak můžeme eh, chránit státy jako Litva, které jsou z jasných důvodů ohroženy Ruskem? Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Tři analýze eh, vašich reakcí na otázky, které vám byly položeny, jsem věděla mnoho pozitivních věcí, ale nyníž nemáme mnoho času. A já bych rád řekl něco skutečně velice stručně. Je to taková otázka, či spíše poznámka. krize, je tomu tak, abyste hovořil o eh, zdravotnictví, v krize došlo k eh, silnému šeškrtání výdajů v oblasti zdravotnictví, zejména v zemích, které byly součástí záchranného programu. Víte, že v důsledku toho došlo k tomu, že se zdraví obyvatelstva zhoršilo a mělo to skutečně velmi negativní dopady, někde až dramatické. My ve výboru pro životní prostředí, respektive já jsem to byl, jsem již jednou vyzval komisi, bylo to v rámci evropského semestru, aby v rámci evropského semestru eh, jak si zvolila jisté priority, které by se týkaly právě oblasti zdravotnictví, například veřejné zdravotní péče, to je zásadní, a dále zlepšení účinnosti zdravotní péče, zlepšení přístupu ke zdravotní péči a tak dále. Pro nás je to skutečně velmi důležité, ale ty signály, které přicházejí z nové komise, nejsou v této věci příliš povzbuzující. Nový pracovní program komise na letošní rok není v tomto příliš pozitivní a také nejnovější sdělení komise, například investiční plán pana Junckera. Proto se ptám, Hodláte vy osobně v této věci zahájit jisté iniciativy, abyste alespoň zajistil to, že dopady krize na veřejné zdravotnické systémy budou nějakým způsobem zmírněny? Děkuji. Poslední otázka, paní Melior. A děkuji tlumočníkům, kteří zůstanou s námi až do poslední otázky. Zcela stručně, pan, pane komisaři, genová technologie hraje důležitou roli v našich diskuzích, ale momentálně určitý druh řepky se v USA dostal na trh, který byl jasně geneticky modifikován, tímto způsobem vyroben a já se tedy ptám, jakým způsobem jasně vymezíme u nových metod, zda byly, eh, jak si se součástí genetické technologie či ne, zda byly takto vyprodukovány či ne. Američané o této nové řepce říkají, že nebyla je vyprodukována pomocí genetických technologií, ale některé státy členské unie říkají, že tomu tak není, že to vidí jinak. Takže kde probíhá ta jasná mesta, hranice mezi tím, co bylo geneticky modifikováno a co ne? Děkuji a nyní je jasné, že pan komisař nemůže odpovědět na všechny otázky. Já doufám, že odpoví písemně a já žádám, aby poslal odpovědi našemu sekretariátu. končíme tuto schůzi a mohu říci jenom, že příští schůze bude 30. 31. března. Nemáme nic dalšího a děkuji tlumočníkům za naši dnešní dlouhou schůzi.